Äh, Dámy a pánové, mohli bychom možná už začít několika úvodními poznámkami a informacemi. Pan komisař už je zde v parlamentu, přijde za chvíli, takže já vás všechny srdečně vítám. A dovolte mi, abych už začal s bodem číslo 1 a 2, aby byly za námi. Za prvé, pořad jednání. Máte k tomu nějaké přání, připomínky? Není tomu tak? Za druhé sdělení e- předsedy je jich málo, ale jsou. A dovolte, abyste jim věnovali pozornost. Za prvé, komitologie k takzvaným ITC guidelines. Kolega Rybik, ale nejenom on, e- zde protestoval proti té, tomuto postupu komitologickému. Dnes bude odpoledne zkuska koordinátorů a budeme toto téma řešit. Podíváme se na to, jak s ním budeme moci zacházet, protože to není úplně snadné. Pokud se nám podaří nalézt řešení a určitou cestu, tak je možné, že bychom vám e-mailem sdělili naše opatření, návrh, co bychom mohli dělat. Ale to by znamenalo, že bychom 4. května během e, zasedání ITRE přijali příslušné usnesení, ale ještě nemůžu definitivně říci, zda to nastane, ale je to možné. Za druhé, 4. května posuneme začátek schůze, možná, že nebudete úplně smutní, bohužel paní komisařka Cruz měla přijít mezi nás tento týden, pak jsme ji posunuli termín na 4. května, ale požádala nás, abychom ten termín ještě jednou posunuli, nechce přijít 4. května, ale později. Takže my necháme první bod odpadnout a začneme 4. května v 10 hodin. To je nejjednodušší cesta, takže v ráno můžeme udělat nějakou druhou snídani a nebo diskutovat déle u té hlavní snídaně. Třetí poznámka, to už asi víte, vzhledem k štrasburské situaci, kdy jsme posledně nemohli eh, hlasovat. Bude speciální zasedání a je jenom několik bodů, které musíme odsouhlasit a bude to 11. května. Ovšem, už to bude v 8 hodin 45 minut je to tak, že budou všechny další schůze, všichni mají své termíny, takže musíme to udělat dříve. Bude to trvat půl hodinky, takže 11. května v 8.45 byl bych rád, kdyby jednotlivé frakce zajistily, aby tam eh, byl aspoň dostatek osob, abychom byli usnášení schopní, takže 8.45 až maximálně do 9.15 bude krátké hlasování, to bude ta směrnice o budovách a ještě další bod, který jsme měli odhlasovat ve Štrasburku. Asi to vyřídíme za pět minut, ale musíme to udělat a pokud chceme, aby se to vyřešilo všechno včas, tak jsme zde pod časovým tlakem, proto je důležité, aby jsme v onen den 11. května rozhodli. Třetí oznámení, nebo třetí bod, to se týká tedy schválení zápisů ze schůze 22. a 23. února. Máte někdo návrhy na zásadní změnu zápisu, nebo možná něco k němu ještě doplnit? Není tomu tak. Tímto je zápis schválen a vyřídili jsme bod programu číslo 3. A i já jsem s vyřídilkou u konce, protože Nyní nás čeká bod číslo čtyři, čekáme na návštěvu komisaře. Plánovali jsme, že během dubna vyřešíme veškeré schůzky s komisaři. Žádal nás o to konference předsedů, souvisí to s naším pracovním programem. Je dobré nejprve si pohovořit s komisaři, než potom budeme diskutovat o pracovním programu, protože často tomu bývalo tak, že jsme se napřed rozhodli a potom diskutovali. Ale možná by to bylo lepší naopak, napřed diskutovat a říct si, jaké jsou politické požadavky, vznášet je také v diskusích, právě když budeme se zabývat otázkou pracovního programu komise, protože to se na nás bude rychle říšit, budu, řídit, budu, řídit a budou to velké množství opatření konkrétních návrhů. Včera zde byl generální ředitel LO na téma Action Plan. Byla zde celá řada kolegů. Děkuji vám, že jste přišli. Byla to speciální schůze a dozvěděli jsme se něco o harmonogramu a panovaly tam rozdílné názory. Komise totiž se dostává se svými plány do skluzu. My ty věci dostaneme později. A Van Loo také řekl, že pokud výbor chce už předložit zprávu v mezičase, tak je to možné, ale nebude to ještě úplně definitivní, protože nejsou hotoví. A to je teď jenom můj osobní názor, že nemá e, smysl si nechávat e, předkládat v mezidobí zprávu, která za nic nestojí a potom začínat zase od nuly. Možná je lepší akceptovat to, že něco přijde později, ale budeme mít řádný podklad, řádné vyhodnocení a můžeme potom diskutovat o těch opatřeních, o kterých skutečně se budeme chtít usnést. To je podle mě z časových i věcných důvodů lepší. Nejprve dokonale zanalizovat fakta, protože pak je možné rozumně a cíleně rozhodovat. Tak to je zcela poslední informace. A nyní asi budeme muset udělat malou přestávku. Já bych vám možná mohl ještě něco říci, ale už mě nic nenapadá. Leda, že bychom si spolu zaspívali, ale to možná taky není ono. Eh, byl zde návrh vzít už eh, dříve nějaký jiný bod eh, programu, ale to nejde, nejsou zde kolegové a nemůžeme také hlasovat, takže nebudeme zde už dělat žádné humorné poznámky. Ovšem, pan komisař bude mít problémy, v 10.00 začínáme hlasovat, takže Možná kdo se bude chtít přihlásit, tak uh, už se můžete přihlásit nyní. Sice nevíme, co nám chce říci, ale bylo by fér, aby se na řadu dostali ti, kdo mezi námi byli dnes včas. To je, myslím, docela dobrý na paní Hol, pan Winkler. Už bychom mohli dělat seznam. Paní Hol, pan Winkler, kolega tam a ještě další člověk. To je Ody, to, to já. Takže to jsou ty první, kteří se pak dostanou v diskusi jako první na řadu. Je to opravdu zajímavé. Už víme, na co se budeme ptát u věcí, o kterých se ještě nehovořilo. No ale necháme legraci stranou. we can start? Yes. Yeah. Darf ganz herzlich in unseren Reihen den äh, Dámy a pánové, dovolte mi, abych znovu přivítal komisaře Tajányho. Je to první komisař, který zavítal mezi nás a představí nám části svého akčního programu, svého pracovního programu. Budeme s ním moci diskutovat. Máme malý problém. Od 10 hodin musíme hlasovat a proto i hned in media res dostává slovo pan komisař Tajany a potom se na řadě vys. Děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám za spoždění. Musel jsem přijít pěšky z komise, protože eh, je tu na ulici manifestace a eh, autem bych se sem nedostal včas. Dejme se tedy hned do práce. Mám několik sdělení, které vám chci říct, také ohledně, sděle, eh, ohledně rozhodnutí, které přijala komise. V tomto tak důležitém odvětví, jako je automobilový průmysl. Eh, jak víte, já jsem vždy velice rád, když mohu přijít do Evropského parlamentu, protože se vracím na místo činu. 15 let jsem strávil v těchto sálech a to je velká část, důležitá část mého politického života. A proto pokaždé, když se sem vracím, jsem opravdu rád a také se mohu setkat s mnoha kolegy, s nimiž jsem eh, dříve pracoval zde na místě. Dnes vám chci předložit v rámci tohoto dialogu mezi komisí a parlamentem pracovní program, legislativní pracovní program, který přijala komise 4. března a který eh, poukazuje z velké části na politické priority, tak jak jsou definovány komisí a eh, její strategii Evropa 2020. Eh, hlavní iniciativy, které se týkají mého portfolia, samozřejmě budou také hlavní tématem, o kterém budu hovořit. Chronologicky to vezmu. Jsou to eh, čisté a ekologické automobily, to je eh, písemným procesem přijaté rozhodnutí komise dnes ráno v 8 hodin. Takže jež, eh, ještě než toto bude oznámeno tisku, už o tom je teď zpraven Evropský parlament, jak vidíte. Budeme hovořit tedy o pracovním programu komise do konce mandátu strategie naše politické. Především, jak jste viděli, v dokumentu Evropa 2020. Zaměřujeme se na novou průmyslovou politiku, inteligentní růst, udržitelný růst a inkluzivní růst, skutečně inkluzivní. Je třeba, abychom rozvíjeli solidní, kompetitivní a diverzifikovaný eh, průmysl. Tato politika průmyslová tedy musí být horizontální, integrovaná, musí zahrnovat restrukturalizaci, musí být udržitelná, inovativní, musí podněcovat ke kreativitě, zaměřená, musí být na rozvoj malých a středních podniků, strategicky se musí zaměřovat na využití eh, surovin a musí být také eh, globalizovaná, tedy globalizující aspekt, což musí být doprovázeno eh, strukturálními eh, opatřeními. Eh, to znamená, že se musíme snažit posilovat konkurenceschopnost evropských podniků, to je samozřejmé. Veřejné, veřejný systém nemůže nahradit soukromé vedení podniků, ale je třeba doprovázet restrukturalizaci a nutné rekonverze, tak, aby se dosáhlo konkurenceschopnosti naší Eh, průmyslové sítě. Eh, chceme také vyrovnávat situaci na trhu tím, abychom zajistili eh, právní jistotu aktérům na trhu. Stále ještě mm, se nám nedaří dosáhnout plné koordinace evropské a mm, solidární evropské Eh, ekonomiky, nehledě na velké kroky vpřed, kterých se nám podařilo dosáhnout. Některé, některá odvětví průmyslu, jako automobilistický anebo eh, mm, dodavatelské řetězce, eh, se ještě musí nějakým způsobem přeskupit a modifikovat. Dnes například tedy hovoříme o těch výkonných a ekovýhodných vozidlech. My eh, v průmyslové politice se zabýváme následujícím. Předseda Barroso eh, se rozhodl vytvořit určitou skupinu komisařů, která se bude věnovat celému tomuto sektoru a diskutovat o něm na, politickém, na politické úrovni, přednášet návrhy, které také budou zašeny do eh, různých sdělení a budou zdůrazňovat to, co jsou našimi silnými stránkami a slabými stránkami v jednotlivých odvětvích průmyslu. A v tomto smyslu budu velice eh, vděčný za vaše připomínky či návrhy. Při každé příležitosti, kdy spolu budeme hovořit, ať je to zde či ve Štrasburku. A jsem také ochoten setkávat se individuálně. Můžeme například zde ve výboru o tom hovořit. Takže co se týče přijetí eh, sdělení, o kterém jsem hovořil, Jedná se především o konferenci o průmyslové konkurenceschopnosti, která byla eh, v toto pondělí v Charlemagne eh, a účastnili se i opravdu významné osobnosti, například předseda vašeho výboru, kterému chci ještě jednou poděkovat za účast na této tak důležité eh, schůzi se také se zástupci španělského předsednictví, s panem eh, Sebastianem a s kolegou Almuniou. Eh, byl tam pan Rasmussen, eh, předseda GM Evropa. A teď k druhému návrhu strategickému, tak to je výzkum a inovace. Podpora inovacím je nezbytná k tomu, abychom dosáhli konkurenceschopnosti průmyslu. A já spolupracuji eh, s kolegou komisařem na akčním plánu, který chceme předložit na začátku podzimu. Tento text se bude zakládat na širokém chápání inovace, které se nebude týkat jen vědců jako takových, ale také eh, uživatelů a celých jednotlivých eh, sektorů. Jednotlivá odvětví průmyslu jsou eh, velice důležitou částí naší ekonomiky. A proto my chceme připravit eh, specifický plán financování pro malé a střední podniky. Ty, které budou inovativní především. Eh, chceme se zaměřovat na, vytváření Eh, programu na financování, eh, na využívání finančního rizikového kapitálu. Hledáme nové, nová inovativní řešení pro eh, veřejné služby a chceme podporovat veřejné orgány k tomu, aby se v nákupech zaměřovaly na ekologické produkty. Chceme se také zaměřit na standardizaci. Máme v úmyslu v průběhu podzimu předložit velice důležitý ambiciozní akční plán o standardizaci. A to proto, abychom více integrovali, ehm, sjednotili standardizaci v Evropě protože to je také důležitá politika, pokud chceme exportovat eh, do třetích zemí. A Například mám na mysli tedy transatlantický eh, dialog a eh, nové ekonomiky. Další eh, iniciativa se týká malých a středních podniků. Především je to provádění Small Business Act, provádí se velice dobře na úrovni evropské, na úrovni členských států je eh, úspěch proměnlivý. V některých členských státech už byly přijata opatření ohledně přístupu k financování a snižování byrokratické zátěže eh, v nastartování eh, podniků. Je ale třeba ještě udělat inventář různých opatření, která byla přijata v rámci Small Business Act pro malé a střední podniky. 31. května 2010 eh, v Madridu proběhne revize toho, co se vykonalo ve Small Business Act. A eh, to znamená, že nastane další důležitá etapa. Já bych chtěl apelovat na parlament, aby bylo co možná nejdříve možné dojít schody o legislativních zásadních eh, dokumentech nutných pro Small Business Act. Jedná se například směrnice o spožďování plateb, což je eh, velice důležité téma pro eh, malé a střední podniky. Už uběhl rok od přijetí eh, návrhu ze strany Evropské komise, takže se zdá, že teď ještě v prvním čtení nedošlo k řešení. Bylo by dobře, kdyby Evropský parlament mohl přispět k pozitivnímu vyřešení eh, situace, protože kdyby se nám to nepodařilo v prvním čtení, znamenalo by to, že ztratíme eh, rok a jako instituce bychom asi nedali dobrý signál veřejnosti v takto delikátním období krize, kdybychom normativní rozhodnutí nepřijímali eh, v ve správném čase nebo záhy. Erasmus pro podnikatele, to je mm, důležitá e, iniciativa, která podle mne by se měla rozrůstat. Od roku 2009 došlo k 90 výměnám, dalších 100 probíhá, 85 se jich připravuje a díky podpoře, e, propagaci a komunikaci 200 e, 000 podnikatelů už své kandidatury zapsalo do databanky. Takže my chceme se tímto vším dál zabývat. Program Erasmus pro podnikatele bude velice významný, až se jej podaří převést do trvalého programu a to bude v průběhu dvou let. A teď eh, k vesmíru. Vesmírná politika je důležitá eh, také v souvislosti s výzvou eh, klimatických změn a dalšími výzvami. Lisabonská smlouva dává Evropské unii specifickou pravomoc a právní základ pro větší účast institucí ve vesmírném výzkumu. Eh, naše oddělení teď vypracovávají sdělení o vesmírné politice, konkrétněji tedy jaké eh, činnosti by měla přijímat Evropská unie v následující době. Eh, toto sdělení o dané politice by se mělo uveřejnit v prosinci na jaře příštího roku. By měl přijít legislativní návrh pro budoucí vesmírný program a měl by začít o tom hovořit v souvislosti s dalším finančním eh, obdobím 2014 eh, až 20. A měli bychom eh, dále se zabývat také programem Galilem, který je důležitý pro naše občany, abychom abychom zajistili úspěch našeho programu GNSS Potřebujeme tedy trvalé financování, solidní financování tohoto projektu. Chci zdůraznit to, co už jsem řekla v průběhu slyšení před několika měsíci, že nemám v úmyslu přijímat žádné rozhodnutí, které se týká velkých výzev a dalších směrů, aniž bych předtím bedlivě vyslechl názory parlamentu a pak tedy se rozhodneme, co chceme konat společně. Chci postupovat tímto způsobem například před přijetím sdělení o střednědobém přeskumu Galileo v souvislosti s nařízením GNSS eh, před létem. A proto je velice důležité, aby důležité Eh, důležitá rozhodnutí, která se týkají Galilea, eh, byla tímto způsobem přijatá. Proto já mám v úmyslu eh, revidovat fungování meziinstitucionálního panelu o systému Galileo, aby takto zde fungoval skutečný privilegovaný nástroj dialogu neboli aby to skutečně byl taková řídící, řídící centrum pro Galileo, pokud tak můžu říct, taková hlavní eh, režie, abychom zlepšovali takto služby, eh, protože eh, Evropská komise, moje útvary už dostali příkaz hovořit s patřičnými odděleními rady a parlamentu, aby zjistili, jak nejlepším způsobem zdokonalit fungování tohoto meziinstitucionálního panelu. Ještě jedna důležitá věc, která bude v našem programu, se týká, eh, se týká hm, surovin, což je pro nás důležité, protože Evropská unie z velké části závisí na dovozu eh, surovin. Eh, například je to u, kovových, u kovů a kovových hornin. A jak už to bylo v roce 2000 eh, ve strategii EU ehm, e 2020 už připravujeme klíčovou strategii pro naše sdělení o eh, mm, surovinách. Ta se zapadá na třech pilířích. Přístup v rámci EU eh, k surovinám, přístup k surovinám mimo EU a recyklace a ehm, účinné využívání surovin. Do konce roku Evropská komise chce provést eh, analýzu přístupu eh, k surovinám v důsledku eh, ekonomické krize a překážek, které ještě je třeba překonat k tomu, abychom dosáhli dlouhodobě udržitelné ekonomiky. V červnu se komisaři sedou v Addis Abeba s Africkou unii, kde budeme diskutovat též o tomto tématu víceleté perspektivy. Chtěl bych se zaměřit v této druhé části svého e, příspěvku a já se teď omlouvám, jestli hovořím příliš dlouho, ale myslím, že je správné, abych vás informoval o všem, co děláme. A my skutečně vykonáváme celou řadu věcí, uvidíme, jak budou dobré či úspěšné, ale chtěl jsem tedy vám vše zde vyjmenovat. Takže pak tu máme rámcový program konkurenceschopnost a inovace. Tři roky po jeho zahájení jsme dosáhli dobrých výsledků eh, nehledě na to, že na něj jsou vymezeny eh, nízké nebo omezené finance. Dosáhli jsme velkého pokroku. Eh, útvary komise začaly pracovat na druhé generaci cyklu zaměřené na rozvíjení dosažených výsledků. Pak je tu sociální zodpovědnost podniků. Já jsem naprosto přesvědčen, jak už jsem prohlásili v průběhu slyšení, že eh, je tu že podniky musí, být, musí mít sociální zodpovědnost, eh, protože to prospívá naší ekonomice. Zaprvé je to důležité pro důvěru našich občanů eh, v průmysl a je to také posílení naší ekonomiky. Eh, je třeba toto posilovat, zvláště v souvislosti s trvající krizí. Už jsme dosáhli určitých výsledků v prvních měsících práce nové komise eh, ohledně eh, REACHe. REACH bude nadále jednou z mých priorit a já chci ze všech sil dosáhnout toho, aby byla aby toto nařízení bylo úspěšné, především, aby podniky, kterých se týká, mohly úspěšně překonat eh, prv, eh, to období, tu první lhůtu registrace do 30. listopadu mm, tohoto roku, protože Eh, jinak by byl ohrožen úspěch Rýče. A na základě výsledků také eh, slyšení zde eh, ve výboru jsem žádal naše útvary, aby se zaměřili na praktická řešení, která by pomáhala průmyslu plnit veškeré povinnosti, které jim náleží. A já jsem velice spokojený s prací kontaktní skupiny pro registraci podnik, látek, které vyrábějí jednotlivé podniky. A tato skupina pracuje velice dobře, e, díky čemuž by mělo být schůdné e, dojít e, registrace v průběhu té první lhůty. Spolupracuji s komisařem Potočníkem, jak už jsem oznámil, také naší, při naší společné návštěvě agentury pro chemické látky v Helsinkách, k níž došlo minulý měsíc. Chceme pokročit se možná nejdál a nejrychleji teď eh, látky, které je třeba registrovat eh, eh, a jejich seznam, je třeba poskytnout podnikům právní jistotu, protože tu nezbytně potřebují. Zejména publikace průvodce k celému tomuto procesu odblokuje celý proces registrace čímž eh, podniky budou moci eh, předkládat své žádosti o registrace a budou eh, schopnější si nacházet alternativní látky. Ještě bych chtěla dodat pár slov k rozhodnutí, které jsme přijali písemným postupem dnes ráno, které se týká sdělení komise jež dojde tedy eh, k parlamentu, eh, radě a ekosoku ohledně čistých a výkonných, eh, energeticky výkonných účinných automobilů. Je třeba, aby celý tento program měl přidanou hodnotu pro Evropskou unii a je třeba přitom zároveň respektovat plně subsidiaritu. A já považuji za pozitivní fakt to, že elektroautomobily jsou nyní ve středu zájmu v mnoha členských státech, zejména ve Francii, Španělsku, Dánsku a Portugalsku. A v perspektivě komise eh, se chceme mnohem více eh, na ně eh, zaměřit, tak, aby byly technologicky neutrální, tak, abychom došli dekarbonizaci u těchto elektromobilů a chceme, Eh, velice bedlivě zkoumat, jaká další opatření můžeme přijmout eh, pro tuto technologii. Nicméně se zaměříme také na zemní plyn, biopaliva, na vodík a na další eh, řešení pohonu automobilů, která by byla ekologická. Takže je to celkem 40 jednotlivých konkrétních akcí a já mm, využívám příležitosti této schůzky k tomu, abych se zmínil o některých z těchto akcí. Například to jsou finanční podněty, podpora výzkumu a inovací v udržitelném eh, vývoji. Chceme podporovat eh, další aktualizaci a modernizaci, sniž, chceme snižovat emise CO2 a také eh, další znečišťujících látek z výfuku automobilů. Eh, také se zaměřujeme na elektromobily tak, abychom zajistili to, že elektromobily budou stejně bezpečné jako konvenční automobily. Chceme podporovat společné standardy, které budou umožňovat eh, dobíjení elektromobilů po celé EU a eh, podněcovat k veřejně přístupným eh, dobíjecím místům. Jsou tu tři akce, které se týkají tedy standardizace, finančních podnětů a výzkumu. Důležité je, aby v tomto odvětví pak nebyla přijímána jednotlivá eh, odlišná národní eh, řešení a proto tedy musíme spolupracovat. Jedná se o strategii, kterou si sami můžete mm, přečíst a zhodnotit. Eh, zaměřuje se na dva pilíře. Bezprostředně to je tedy zlepšení, zdokonalení motorů těch stávajících, aby se snižovaly emise CO2 Eh, in, incentivovat produkci elektromobilů, eh, vodíkových automobilů a automobilů využívajících biopaliva. Takže budeme nadále se zaměřovat eh, i na CARS 21. Toto sdělení tak trochu je hm, změnou nebo posílením těch, a je posílením těch závazků, které Eh, které já jsem eh, přijal, eh, když jsem obdržel vaši důvěru zde v parlamentu. Omlouvám se za to, že jsem hovořil poněkud déle. Děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici k dalším informacím a dotazům. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Děkuji vám, pane komisaři máme drobný problém. V 10 hodin budeme hlasovat a, a hlásí se nám o slovo 13 osob. Buď můžeme jít po pořadě a za 10 minut 10 skončím, aby mohl pan komisař odpovědět, pak se ale nedostanou všichni na řadu. A nebo každý bude hovořit pouze jednu minutu a pak se možná dostane na řadu každý. Já bych vás požádal, aby se každý zaměřil na to, aby mluvil jenom do jedné minuty. A e, prosím vás, dávejte jenom otázky, nemusíte Eh, ho chválit za jeho dobrý projev. Zaměřme se na konkrétní otázky, abychom to stihli. Protože pokud nebudeme hlasovat v 10 hodin, tak zneklidníme ostatní kolegy. Takže kolega Winkler má první slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Oblast výzkumu a inovací. Víme, jak je důležitý přístup také pro malé a střední podniky, o tom jste také hovořil. Dříve se to jmenovalo Innovation Act, nyní plán pro eh, výzkum a inovace. Jak v rámci tohoto dokumentu, který vytváří, zajistíme, abychom eh, měli harmonii vědy, výzkumu a malých a středních podniků, jak spolupracujete zde s kolegyní Kvinovou. Řeklo se, že vznikne pracovní skupina, už vznikla, kdo jí předsedá, jak to můžeme ošetřit. Děkuji. Skvělé, kolegy Oli. Děkuji, budu stručný. Pane komisaři, co si myslíte o vlivu eh, světového dění v oblasti CO2 a dopadů na eh, náš průmysl a na nákladové položky. Jak to budeme řešit? Jenom abychom chránili náš průmysl, ale abychom mohli konkurovat jiným průmyslovým oblastem na základě rovnosti. Potom opět eh, konkurenceschopnost. Eh, všechny významné smlouvy mají určité preferenční klauzule. A co si myslíte o možnostech reciprocity v těch eh, obrovských smlouvách v této oblasti? Já bych nechtěla dodávat další závazky k tomu tak širokému programu, který nám byl předestřen. Oceňujeme především úsilí pro malé a střední podniky, které jsou konstantou v průmyslové politice EU. Ale chci se zeptat, zdá, pane komisaři, očekáváte, že se budete zaměřovat nebo že eh, budete věnovat určitou péči určitému typu těch nejmenších podniků. To je podnik, eh, který eh, nemá není ziskový, nebo tedy eh, není zaměřené získávání zisku, je to nezisková společnost. Jedná se o družstva, o sociální podniky, eh, které vypadají tedy jako eh, podniky, ovšem jejich cílem není produkovat zisk, protože poskytují sociální služby. Zaměřujete se taky nějakým způsobem na tyto podniky, protože jsou součástí evropského průmyslu, evropské společnosti. Eh, pane komisaři, rychlá otázka. Za prvé, ve standardizaci elektromobilů zajistíte, že inteligentní technologie budou také zahrnuty, které umožní eh, tomu, aby tato vozidla mohla také skladovat, ukládat energii. Pokud jde o Galileo, Souhlasím s tím, že už to není špičkově technologicky vyspělý projekt a nebo komerčně vyspělý projekt. Je to projekt evropské infrastruktury. Jaký, jaké hodnocení přínosů a nákladů budete provádět a jak je budete srovnávat s jinými infrastrukturními projekty? například ehm, obnovitelná energie nebo průmyslová podpora, jak jste se zmínil, transformace našich průmyslových odvětví nebo vysokorychlostní železniční síť. To jsou všechno také analýzy přínosu a nákladu. Pokud je tedy o analýze Galileo, Zajistili jste, že Čína dodá tedy informace o svém radiospektrum, zlepšila se tato situace a dále suroviny. Přístup Evropy k surovinám je to také otázka zprávy řízení. Eh, je potřeba zajistit, aby těžební průmysl jednal transparentně, aby eh, nedocházelo ke korupci, což je otázka eh, soudržnosti politiky. Je zapotřebí zlepšit řízení v zemích mimo Evropu. Thank you very much, Commissioner. Děkuji, pane komisaři. Erasmus a podnikatelství, to je velice důležitý projekt Máme problém s nezaměstnaností a měli bychom zajistit růst. Já vím, že existuje asi 12 akcí um, tomto programu je, co také zvažuje průmysl, nejenom služby a akce zaorientované na podniky. A poslední připomínka, jsem velice ráda, že to sdělení o čistých vozidech bude technologicky neutrální. Tato otázka, to je velice důležité pro konkurenceschopnost Evropě a týká se to i vznětových motorů. Děkuji. Kolegyně Franko. Monsieur le commissaire, je... Kolega Franko. vous comptez faire pour améliorer la coopération transfrontalière. Pane komisaři, co uděláte pro to, aby se zlepšila přeshraniční spolupráce mezi skupinami inovačních malých a středních podniků? Jak chcete tyto podniky podpořit, aby si navzájem vyměňovali poznatky? A jaké jsou naše ambice v podpoře malých a středních podniků i mikropodniků v rámci eh, eh, Unie pro středomoří? Paní Nibler? Pane předsedo, děkuji. Pane komisaři, mám na vás dvě otázky a poznámky. Za prvé, eh, kompliment eh, k vaší iniciativě Zelené automobily, Green Cars, to je velice dobrá, tu vítám. A také je dobré, že jste hovořil, že se nemáme specializovat pouze na elektromobily, ale koncipovat to šířeji a že komise se vydává cestou, která je technologicky neutrální. Chci se zeptat, jak nás vidíte ve srovnání s jinými světovými oblastmi, například Číňané a Američané intenzivně investují do budování tohoto typu průmyslu. Druhou otázku či poznámku, když jsou do podpory vkládány i evropské prostředky pro zelené automobily, bylo by dobré kdyby se investovalo více směrem do vědy a inovací a nepřemýšlelo se tolik o tom, jak financovat pobídky pro nákupu na místě. Potom inovativní bádání, o tom už hovořil kolega Winkler. Chci vás skutečně požádat, abyste také diskuzi s komisařskou pro výzkum podtrhl, že zde nejde jenom o ten základní výzkum, ale že také ten inovační přístup má být zohledněn v těchto programech. Paní Ek. Děkuji. Za, za prvé je tady řada zástupců politických skupin. Vyjednali jsme ekono, plán ekonomického oživení. Eh, dodrží komise své sliby, pokud jde o oživení hospodářství a tento plán? Vyjednávali jsme také plán SET, kde je nedostatek financování. 50 financování stále není dostupné. Čili dodrží eh, komise slovo, pokud jde o tento plán. A za třetí, kdy se dají očekávat společné standardy pro ty zástrčky pro nabíjení elektromobilů v celé Evropě? Aurera Madurel. Paní Madurel. Děkuji. Když eh, komise chce řešit otázku green cars technologicky neutrálním způsobem. Ovšem tento elektroautomobil to už je věc, která je velice rozvinutá. Výrobci už mají celou řadu modelů a chtějí je uvádět brzy na trh. Nedomníváte se tedy, že elektromobil by mohl být zaveden v Evropě mnohem dříve než jiné formy, i co se týče podob po, pohonu? in, inovace je jistě něco, co podporuje konkurenceschopnost. Nicméně hovoří se mnohem méně o internacionalizaci. Aby podniky byly konkurenceschopné, musí eh, se zabývat novými produkty, procesy a i novými trhy, to znamená internacionalizaci. Jak to chce řešit komise? Kolega Bity Kufr. Děkuji, pane předsedo. Byl jsem potěšen, že jste, pane komisaři, v souvislosti s politikou Norem hovořil i o transatlantickém dialogu. Váš předchůdce, pan komisař Verheugen, měl ve svém portfoliu hospodářskou radu transatlantickou, tu nyní přešlo na vašeho kolegu Karla de Chuchta. Domnívám se ovšem, že je důležité, abyste i vy věnoval pozornost otázkám v oblasti standardů, které můžeme stanovovat společně. A proto by mě zajímalo, jestli byste mi mohl říci, jaké v této oblasti jsou podle vašeho názoru priority, tedy v oblasti mm, normování v transatlantickém dialogu. To je první téma. Druhé téma, hovořil jste o Small Business Act a v této souvislosti jste zmínil také opožděné platby. Já bych byl proto, aby komise a zvláště vy vzali na vědomí, že nejenom různé politické skupiny tohoto parlamentu, ale zvláště malé a střední podniky skutečně dělají obrovskou reklamu tomu, aby tato směrnice se vztahovala také na vztahy business to business. Kolega Enšu? Zamýšlí komise, že by přidělila finanční prostředky na podporu eh, obchodování online. Myslím tím na situaci nezaměstnaných a lidí, kteří právě ztratili práci. Eh, slyšeli jsme, jak je, že 8. Eh, března byl zaveden nový finanční instrument, Myslí si komise, že by se eh, tento instrument měl projednávat odděleně? A další stručná otázka. Vzhledem ke konferenci na vysoké úrovni, která se konala v pondělí. Jaká poučení jste z toho vyvodili? In EU eh, e 2020... Eh, strategie 2020 eh, EU, to znamená nízkokarbonová ekonomika a efektivní ekonomika, eh, zaujímají velice důležité místo. A zároveň, když se podíváme na práci, která byla vykonána v rámci programu 2010, vidím, že toto je otázka prioritní. prioritní. Jak, co byste k tomu mohli říci? Kolegin Valion. Uh, Děkuji. Já chci hovořit o surovinách minerálního původu, o horninách. Můžete nám říci, zda má komise celkový přehled o surovinách, které máme k dispozici v Evropské unii? A za druhé, jak chcete Eh, posilovat těžební průmysl, když těžební průmysl se ocitá stále horší situaci v přístupu k surovinám, které jsou chráněné zákony o ochraně životním prostředí Evropské unie. A vzhledem k tomu, co jsem řekla, co Myslíte si, že by parlament mohl zahájit zákaz používání kyanidu v těžebním průmyslu? Bude se o tom hlasovat příští týden. Děkuji. Herr Kommissar, das Sicherheitsver Pane komisaři, program pro výzkum v bezpečnosti je budgetován 1,5 miliardami eur. To je jeden z největších, my jsme to vždy podporovali, rada vám zkrátila prostředky o jednu třetinu, parlament vám tam prostředky vrátil. Chci se zeptat na věci, jak vypadá budoucnost Eh, výzkumného programu. Zdá se, že se blíží té, společná témata z USA, hlavně co se týče například internetové bezpečnosti USA, chtějí vstoupit s Evropou o, v dialog o standardizaci. Jaké tam vidíte perspektivy? A druhá otázka. Parlament vždy požadoval striktně oddělení civilního a vojenského výzkumu a nyní vidíme, že v radě tohoto programu je Evropská obraná agentura, že má být eh, připravovaná akce pro vojenský výzkum. Stojíte stále ještě za oddělením civilního a vojenského výzkumu? To za prvé. A za druhé, nebylo by lepší, kdyby v radě zasedala například eh, Evropská agentura pro bezpečnost internetu a místo obrané agentury IDA? Paní kolegyně Tykau, prosím. Pentru a putea păstra producția industrială în uh, Uniunea Europeană și implicit. Děkuji. Průmyslová výroba má zůstávat v EU a já hovořím také o s tím spojených pracovních místech. To znamená, že EU musí začít v oblasti průmyslu a utvářet jej ekologičtěji. Navíc eh, musíme také dodržovat cíle Kyotského protokolu a dodržovat vše to, co jsme naplánovali pro postkyotský proces. Jaká opatření zde plánuje komise, aby podpořila modernizaci podniků? A druhá otázka je e-invoicing. Co si o to myslíte? Děkuji vám, kolegyně a kolegové, že jste všichni dodržovali čas. Všichni mohli položit otázku, takže pan komisař nyní může na všechny během deseti minut zodpovědět. Děkuji. Doufám, eh, že se mi podaří stručně odpovědět vám všem. Děkuji vám za dotazy. A pokud budete chtít detailnější odpovědi na otázky, které vám leží na srdci, můžeme se sejít ve Štrasburku. Eh, s mnoha z vás už jsme se setkali a já vám jsem k dispozici. Pan Winkler a Franco hovořili zejména o přístupu k úvěrům. V mém úmyslu je podporovat veškeré iniciativy zaměřené na usnadnění přístupu k úvěrům malých a středních podniků a také novými finančními eh, prostředky, zejména posilnou spoluprací s Evropskou investiční bankou eh, a eh, soukromými subjekty. Co se týče finančních nástrojů, chceme optimalizovat jejich účinek a, a Eh, užitek. Také se chceme zaměřovat na eh, rizikový kapitál, zejména vytvořením evropského pasu pro eh, fondy rizikového kapitálu, což by mohlo mít veliký prospěch pro růst ekonomiky v Evropě. Sešel jsem se nedávno s prezidentem Majštatem, prezidentem Evropské banky. Vyměnili jsme si názory na současnou situaci a snažili jsme se společně eh, definovat eh, další nástroje po roce 2013. 6. Eh, května se bude konat fórum pro malé a střední podniky, to se zaměřuje zejména na přístup k úvěrům. Nejedná se jen o ekonomický aspekt celé věci, ale ten byrokratický, administrativní. Vím, že o tom hovořil právě pan Winkler, já sdílím jeho obavy. A proto se budeme snažit odpovědět konkrétně i na tyto otázky. Tam, kde je možné změnit pravidla, například tam, kde já jsem byl, když jsem byl komisař pro dopravu, tak eh, u některých programů, například u Marka Pola, protože byl těžko přístupný malým a středním podnikům, změnili jsme eh, pravidla programu. A včera komise přijala další opatření eh, zaměřená na zjednodušení administrativy. To ukazuje, že nadále se na tu otázku zaměřujeme. Pane Ody, hovořil jste o problému, který už byl zmíněn v průběhu slyšení vaší kolegyní. Eh, to je samozřejmě důležité téma. Když já budu, ať už jsem eh, pro daň či nikoli, Eh, nemohu vám teď říct, že bude vyňata z nařízení. Uvidíme, zda je vhodné takovouto daň využít. Já jsem mm, neutrální, jsem pole na věc. Paní já hovořila neziskových organizacích a různých eh, družstvech. Toto téma je velice aktuální a velice důležité i kvůli sociálním aspektům činnosti těchto subjektů. A já jsem o tom hovořil už při slyšení a mohu vám znovu potvrdit, eh, že budu osilovat i o eh, pomoc tomuto sektoru podnikatelskému, který má mm, velký význam sociální a mohu tedy potvrdit, že od velkoprůmyslových podniků až po rodinné podniky eh, všichni, všichni eh, se budou těšit mé péče a zájmu v následujících letech. Eh, pan Carvalho se ptal na mou vůli proměnit tedy přípravnou fázi podnikatelského Erasmu v trvalou skutečnost. Ano, my se shodneme v tom, že eh, rozpočet na tento program je třeba eh, revidovat. V roku 2012 měl by se navýšit tento rozpočet. Mělo by to být asi 7 milionů eur, v roce 2013 by to mělo 8 milionů eur, oproti těm 5 milionům, které jsou do něj věnovány teď. Není to sice moc, ale je to určitý signál. A mohu vám také říci, že tento program zaručí větší prostor k pohybu. Budou tam e, zrušena některá e, omezení, která platila v té přípravné fázi. Podnikatele, kteří už se účastnili tohoto programu, oceňovali to, že se mohou poučit přímo e, nesprostředkovaně od jiného podnikatele. Co se týče elektromobilů, to je téma, o němž hovořilo více poslanců. Já se budu snažit shrnout odpověď. Rád bych vám odpověděl každému zvlášť, ale je, máme málo času a budu se tedy snažit eh, odpovědět najednou. Někdo se tázal i, zda chceme privilegovat elektromobily nebo zda budeme neutrální. My jsme neutrální. Elektromobil má velký význam, jak jsem uvedl. A víte, že španělské předsednictví e, má elektromobily téměř jako svou vlajkovou loď. A v tom textu z dnešního rána, který si můžete přečíst, je to velký prostor věnovaný eh, elektromobilu, ale také hybridním vozidlům eh, na vodík a podobně. A my eh, chceme se zaměřit na budování také infrastruktury, protože to jsou řešení, která vyžadují určitou infrastrukturu. Není možné očekávat, že v následujících letech budeme mít trh pro elektromobily všude. Čína a Rusko investují obrovské částky Eh, a eh, například i Fiat eh, teď připravuje Fiaty pětistovky v Americe, ale ne tady v Evropě. A já jsem se ptal jednatele Markiona, kdy počítají, že budou produkovat elektromobily pětistovky i v Evropě. On říkal, že se jedná především o náklady a infrastrukturu. Samozřejmě Čína a Rusko a Spojené státy, omlouvá se řečník, investují hodně. A my potřebujeme mít širší možnost mm, výběru. Snažíme se podpořit průmyslníky v, e, v tom, aby vyráběli tedy jiné druhy motorů, ale mm, jsou tu tedy hlavně dva pilíře. Jeden, eh, to je spalovací motor, který má snižovat emise CO2, ale je to tedy jeden z pilířů automobilového průmyslu, zejména tedy v krátkodobém hledisku. A druhý pilíř, to je taková strategie, eh, která zaměřená na na automobily, které budou ještě méně znečišťovat, to jsou hybridní automobily, eh, vodíkové automobily a další a to je velký prostor otevřený pro další analýzy a studie. Ještě paní Ek ke standardům těch zásuvek, těch dobíjecích eh, my, My chceme v roce 2010 eh, se zabývat normalizací, eh, evropskou normou harmonizovanou pro eh, dobíjení elektromobilů. Já souhlasím, že potřebujeme společné normy, aby hybridní elektromobily mohly být dobíjeny v celé EU. To je základní předpoklad, když už máme přeježdět hranice. Tato norma má být zavedena předtím, než eh, eh, budou na trh eh, uvedeny v masovém měřítku elektromobily. Chceme tedy jednotnou normu a ten nejvhodnější způsob aplikace této normy pro dobíjení elektromobilů. Nyní k výzkumným programům. To byl pan Elner. Já se domnívám, že inovace a výzkum jsou základem a právě proto komise předloží mezi mezi prvními texty, které bude vydávat právě texty o inovaci. A my spolupracujeme s paní eh, komisařkou Glankin zabýváme se výzkumem a vývojem a spolupracuji eh, s našimi službami o dalších eh, finančních eh, perspektivách. Je nepochybné, že budeme muset revidovat některé původní záměry. V rozpočtových řádkách předpokládáme změnu ve prospěch průmyslové politiky, protože pokud má platit, že průmyslová politika je ústředním prvkem dokumentu Evropa 2020, tak musíme také projevit rozhodnou politickou vůli a převést ji v konkrétní činy. A to tak, aby Evropa měla konkurenceschopný průmyslový systém. K tomu je nezbytné, aby podniky mohly inovovat. Už teď probíhá spousta investic, ale inovace bez výzkumu není možná a proto podle mne je to absolutní priorita. Já teď nevím, jaký bude dopad toho všeho, nicméně vůli a mm, e, úsilí e, tomu věnuji. Je tedy podle mne třeba, aby se e, toto zohlednilo i v následujících rozpočtech. K dalšímu tématu, které se týká konkurenceschopnosti našich podniků, řada poslanců se o tomto tématu zmínila a e, o tématu surovin. To je znepokojivé téma, protože mnoho podnikatelů již e, vyjádřilo obavy. V e, posledních týdnech setkal jsem se se zástupci mnoha odvětví podnikatelských a ti vyjádřili své pochybnosti či obavy Eh, ohledně mimo, evropské, mimo evropského světa, tedy světa mimo EU, eh, protože tam někdy dochází k monopolistickým situacím. A také na pondělní schůzi, která se odehrála na té konferenci, eh, jsme hovořili o dalších možnostech průmyslového rozvoje a všichni jsme se shodli na tom, že je třeba rozvíjet malé a střední podniky, aby se rozvíjel celý průmysl. A jak může potvrdit i váš předseda, přesvědčili jsme se na této konferenci na základě k eh, hovoru s mm, ekonomy, eh, zástupci intele, intelektuálů a aktérů na trhu, že je třeba eh, zásadním způsobem podporovat tuto oblast v v naší strategii Evropa 2020. Musíme tedy podporovat vyvážený eh, další eh, rozvoj eh, v průmyslu a u malých a středních podniků. A já teď nechci říct, že bych chtěla zrušit služby, to ne. Eh, nechtěl bych je nahradit průmyslem a, a, a malými a středními podniky, ale je třeba, abychom vytvořili eh, vyváženou situaci a předešli opakování eh, škodám způsobenými některými politickými pardon, ekonomickými politikami, které nepřinesly žádané plody. A nyní je tu otázka získávání surovin ze třetích zemí. Ne náhodou jsem se tedy zmiňoval o té schůzi s, Africkou unii v Addis Abeba. Je pravda, že e, v zemích původu těchto surovin se někdy dějí poněkud specifické e, věci a proto e, já zdůrazňuji, a už jsem vám to také oznámil, že Eh, pojedu do Addis Abeby právě, abych tam řešil tento problém. My jako Evropa eh, máme velký zájem na tom, abychom v Africe nejednali jako neokolonialisté, ale abychom tam vedli politiku pro rozvoj Afriky, pro stabilitu, pro politickou stabilitu Afriky. My nemáme zájem na tom, aby tam vznikala korupce, Eh, v mnoha zemích Afriky ještě korupce je. Nám jde o to, aby došlo k pravému opaku v Africe, protože my jako Evropa ve všech eh, ve všech odvětvích průmyslu, včetně těžebního průmyslu, podporujeme kvalitu, nikoli korupci. My eh, podporujeme kvalitu těžby tím, že poskytujeme naše eh, kvalifikované odborníky a dáváme práci eh, obyvatelům těchto států. Suroviny jsou součástí politického projektu pro Afriku. Když jsem před rokem v Neapoli uspořádal dva pracovní dny věnované transevropským sítí ve vztahu k Africe, jeden významný evropský, eh, pardon, africký lídr mi řekl, že je zapotřebí, abychom více spolupracovali s Afrikou, aby tam vznikala infrastruktura z naší strany, abychom tam byli více přítomní, protože řekl, když vybudujete železnici eh, v eh, v poušti, tak budete první, kdo bude mít právo se podívat pod ten písek, co tam leží za suroviny. Já doufám, že stále více tam budeme schopni skutečně působit. Ne proto, abychom tam chodili s kufříkem dolarů a e, korumpovali nejbližšího funkcionáře, ale proto, abychom tam vedli skutečné e, rozvojové projekty. E, téma surovin je nesmírně důležité, jak už jsem uvedl. A už i nedávno a na té konferenci jsem opakoval, že je třeba Eh, definovat eh, seznam nedostačujících nebo nízkoprofilových surovin a abychom vypracovali tedy lepší strategie na využívání těch, které máme. Chceme se zaměřit na programy eh, pro substituční náhradní suroviny, které by mohly nahradit ty nedostačující. A mm, to samozřejmě má i své Eh, dopady na životní prostředí, jeho ochranu. Vy už jste se také zmiňovala tedy o těžebních eh, technologiích a průmyslu těžební v Evropské unii. To spolu souvisí. Co se týče pak směrnice o spožděných eh, platbách, já děkuji panu Butikoferu za otázku B tu B. To je otázka, která byla projednávána s koordinátory. Došli jsme eh, ke kompromisu. Co se mne týče, myslím, že ten kompromis je dobrý. Důležité je, aby parlament eh, jednal diplomaticky eh, s radou, abychom dosáhli takového textu, který rada bude schopna Eh, schválit. Já si myslím, že ohledně B2B, tedy B2B, je schůdné pro eh, radu jako takovou. Co se kompromisu týče, já také nejsem proti. B2B eh, musí být součástí naší strategie, ale jak už jsem předeslal, ještě lepší je nepřítelem toho, co už máme, co je dobré. Takže je třeba pomáhat malým a středním podnikům, co možná nejdřív. Když budeme chtít dojít dokonalosti i hned, myslím, že členské státy eh, se eh, budou bránit. Já spolupracuji s mnoha poslanci na tom, abychom dosáhli takové dohody, která nám umožní schválení v prvním čtení tak, aby všechny instituce, parlament, rada i komise, mohly v této chvíli, kdy máme víc z krize, pomohly malým a středním podnikům. Takže Chceme takový kompromisní text, aby byl přijatelný. Já mám ještě připravené další odpovědi. A samozřejmě vám je mohu poslat písemně, eh, pokud mám tedy vaše jména mohu i doplnit to, co už jsem zde řekl. Velice rád se s vámi budu dále setkávat, nejen zde ve výboru, ale pokud toto budete žádat i osobně. Děkuji Erstens herzlichen Dank, dass Sie da waren. Zweitens, dass Sie ausführlich Děkuji vám, že jste přišel mezi nás, děkuji za podrobné odpovědi a za třetí, děkuji vám za to, že předtím, než jste prezentoval veřejnosti návrh eh, na téma e-mobility, jste to učinil v našem parlamentu. Takže já vám děkuji a těším se na další úspěšnou spolupráci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme začít s hlasováním. darf äh, Sie bitten, dass wir jetzt zügig zur Abstimmung Dámy a pánové, prosím, přikročíme rychle k hlasování. Předpokládám, že frakce ohle, ohlídali, aby byly zde jenom takové počty poslanců, kteří jsou skutečně oprávnění hlasovat. Doufám, že mě posloucháte vůbec. Ano, je to tak? Děkuji. Takže první hlasování. První hlasování se týká ne záležitosti paní Podimaty. Před chvílí jsme dostali nějaká krátká prohlášení, ale prosím, buďte skutečně struční, protože musíme rychle hlasovat. Paní kolegyně Podimata, máte krátce slovo. Děkuji. Děkuji hlavně stínovým zpravodajům, kteří přispěli k diskuzi o tomto tématu a dotažení vyjednávání E, při e, směrnici uvádění spotřeby energie na energetických štítcích. Chci upozornit na jedno téma, zdůraznila jsem to uh, také v svém stanovisku, to je ta koncová dohoda, které bylo dosaženo v souvislosti s označováním. Víme, že tam jsou maximálně tři kategorie. A plus plus plus a potom budu 10 paragraf 4, bod odůvodnění 2. Tam je tedy klauzule, že to bude maximálně revidováno do roku 2014. Potom je možné diferenciovat v oblasti produktů, takže když odhlédneme od té kategorie A++, tak je tu i ta celková revize směrnice. Takto je ta dohoda tedy interpretována. I v souladu s komisí v běhu běhu vyjednání očekává se, že při revidování to bude ještě jednou potvrzeno také potom na plenárním hlasování. Děkuji. Velice stručně, pane předsedo, v triologu nám řekla, eh, tedy ústně komise, že ta interpretace, o které se zmiňovala paní Podimata, je v pořádku. Já mohu říci, že zelení podporují tento kompromis, i když je zdaleka není ideální. Tak zpravodajka eh, vykonala velice dobrou práci, ale zelení by rádi, měli nějaké písemné potvrzení toho, co komise řekla, tedy ústně toho potvrzení. A řešení by tedy bylo, že bude tato interpretace potvrzena na plénu komisí. Takže to je jen pro vaši informaci, že to je pro nás podmínkou, abychom podpořili tento kompromis. Děkuji. Komisión, Nyní ještě komise, pan Brisa. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci. Je ne peux que confirmer l'interprétation. Pane předsedo a paní zpravodajko, já mohu jenom potvrdit tedy tu interpretaci, kterou tady přednesla paní e, Podemata. Pokud bude zapotřebí revidovat tu klasifikaci e, před přeskumem té rámcové směrnice, tak se to provede. Uvidíme, v jaké formě to můžeme potvrdit, buď tedy na plénu nebo písemně. E, zvolíme to, co bude nejlepší způsob, ale Možná ne na plénu, bude tam eh, příslušný komisař, ale já si myslím, že nejlepší bude, když potvrdíme, ujistíme parlament, že je jenom jedna možná interpretace. Já jsem se zúčastnil trialogu, který byl dlouho, takže doporučuji, abychom skutečně dodrželi to, na čem jsme se dohodli. Takže to jsou fakta. Hlasujeme zprávě paní Podimaty, kdo je pro. Budeme hlasovat elektronicky, pardon, musíme hlasovat elektronicky, zahajuje hlasování. Končím hlasování. A výsledek je jednomyslný, takže já gratuluji. A přistoupíme k dalšímu hlasování. Zpravodajka paní Tykou, dlouhé vyjednávání. Tak, budeme hlasovat elektronicky, zahuji hlasování. Omlouvám se, ještě se někdo hlásí o slovo? Kolegyně a kolegové, pozor, Nemůžeme u každé zprávy, u které máme jenom hlasovat, zahajovat novou rozpravu. Pokud je třeba toho projednat, tak tento bod škrtneme a projednáme. Reducerea emisiilor poluante și pentru eficiența energetică în special. Děkuji, domnívám se, že tato zpráva je velmi důležitá pro emise a týkající se energetického výkonu hlavně v oblasti, která není pokrytá systémem ETS, tak to bychom vytvořili nová pracovní místa v zelené ekonomice. Děkuji. O Abstimmung eröffnet. Zahajuji hlasování. Jedna karta nefunguje, uvidíme, jak to vyřešíme, ale otevírám hlasování. Končím hlasování. 52, jedna karta nefunguje, takže jednomyslně děkuji a gratuluji. Nyní se dostáváme k další zprávě. Zpráva pana kolegy Winklera. Zde máme hlasovací seznam a na jednom místě se dostaneme k eventuálnímu návrhu na změnu. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Pardon, 21 je součástí kompromisu, takže přistupujeme k IMKO 1. IMKO 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 20. Bude pro? Proti? Zamítnuto, ale radši to zkontrolujeme elektronicky. Otevírám hlasování. Takže otevírám hlasování, končím hlasování. A Výsledek je, že to bylo zamítnuto. 22, kde pro, kde proti. Zdrželi se, zamítnuto. Pro, 23, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 24, kde pro, kde proti. Zdrželi se, zamítnuto. 25, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, Schváleno. 26 je vyřešeno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 37, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 38, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 43, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 40, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 49, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Omlouvám se, tady 47 byla stažena, to jsem neoznámil, ale kompromis 6 nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis číslo 7. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Imko 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 80 padá. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Split vote. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stovka, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. A nyní 101. Tam je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. IMKO 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 102 si zkontrolujeme elektronicky. Otevírám hlasování, končím hlasování. A s výsledkem schváleno, dosti jasně. Aha, tak se omlouvám. A to byla 102. A nyní 103, ta padá. 104, kdo je pro? 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní úvodní ustanovení čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15. ústní pozměňovací návrh paní Madurel. Máte slovo. Kolegyně zde dnes není, ale Říkal jsem, že zde došlo k dohodě ve všech frakcích, co se týče patnáctky, takže nemusíme hlasovat separátně, mohu vám to anglicky přečíst. Of scarce sources can hinder. Eh, nevyvážená distribuce nedostatkových zdrojů může způsobit problémy. Eh, je naším názorem, že Evro- politika Evropské unie eh, k surovinám by měla řešit problémy, s, aby se zlepšil přístup k těmto surovinám. Děkuji, to je text, který byl dohodnut. Mündliche Änderungsantrag, wer stimmt dem zu? Kdo tady souhlasí s tímto ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno tím, ty ostatní jsou vyřízené. 16. Takže hlasujeme o 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 17. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jednička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže hlasujeme o celé záležitosti. Pan Bytykofr se hlásí, ale bohužel nehovoří do mikrofonu. Ehm, čísla 103 jste řekl, že padá, ale já jsem nepochopil, proč padá 103. Im, protože to pokrývá IMCO 2, tak je to v mém podkladu hlasovacím seznamu je IMCO 2, ale je tam napsáno, bude-li schváleno IMCO 2, padá 103. Tak to se dohodli zpravodajové a proto to, se to držím. A děkuji, v pořádku. Takže celkově hlasujeme, otevírám hlasování elektronickou cestou. Končím hlasování, přebývá nám jeden hlas EPP. Děkuji. Takže končím hlasování s jasným výsledkem a blahopřeji panu zpravodaji. Dostáváme se tím tedy k tématu Kozloduj, kolegyně Harms, hlasovací seznam máme, už jsme o tom často diskutovali, je zde jeden problém, ke kterému se brze dostaneme, ale to uděláme asi na konkrétním místě, tam byly rozdílné názory, já navrhuji, bychom postupovali po pořadě, takže my začínáme bodem číslo 5, pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 padá, Čtrnáctka, čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31. Padá. Ne, omlouvám se. Takže hlasujeme o 31. Kdo je pro? Ne, tak přece jenom jsem si to myslel původně správně, tento návrh tedy padá. Takže třicítka. Třicítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo šest. To je nahrazeno ústním pozměňovacím návrhem, který byl předložen všichni ho znají, takže to nemusíme prezentovat. Kdo souhlasí s tímto ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16. Split vote. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si radši zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme druhou část elektronicky. Zahajuje hlasování. Takže hlasujeme o druhé části 16. 16. druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, Znovu. Takže to zkusíme znova. 16. druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 37. Kdo je pro? A pardon, to padá. Takže my se dostáváme 38. Ta je také rozdělená na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? To radši zkontrolujeme. Takže kontrolujeme druhou část 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to padá. 17, kde pro, proti, schváleno. 40, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička, osmnáctka jsou identické, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42. On Takže 42. Hlasujeme ve 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní devatenáctka. Tady opět split vote. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 padá. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní se dostáváme k osmičce. O osmičce hlasujeme, ano. Takže osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jednička padá. Devítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní desítka. Kdo je pro? Proti? se zdržel? Schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní něco padá. Čtrnáctka, první část, kdo je pro? A já se omlouvám. Přehlédl jsem kompromis číslo jedna. Úplně to nejdůležitější jsem přehlédl. Takže kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Byl jsem asi překvapený, že tady u této věci je kompromisní návrh. Takže, ale nyní se dostávám ke 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Aha. Druhá část padá, protože První část byla zamítnutá a i tak by byla zamítnutá. Teď se podíváme, jak je to s pětkou. Tak opět se hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Patnáctka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis tři, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Čtyři, kdo je pro, a kompromis čtyři, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis pět kdo je pro, A já jsem přehlédl 25, omlouvám se, takže 25, kdo je pro? pro kdo se proti, zdržel se? Je to schválené. Takže nyní kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 28. O 28 hlasujeme, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Těsně, tak to zkontrolujeme. Kontrolujeme 28. Zahajuji hlasování elektronické o 28. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Tak, 29, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Asi je to schváleno. Jo, schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak finální hlasování proběhne elektronicky, zahajuje hlasování. Tak, zahájili jsme ho. Končím hlasování. A Je to schváleno. A legislativní usnesení také hlasem elektronicky. A výsledek hlasování je stejný, takže také schváleno. Já pogratulovat zpravodajce, jejich zpráva moc neprošla, je asi těžké. Tak paní Harms, já vám dám slovo. Děkuji, pane předsedo, že jste mi udělil slovo. Jistě jste zjistili, že jsem hlasovala proti své vlastní zprávě, prostě hlasu své frakce. Dělala jsem to skutečně nerada. Domnívám se, že diskuse o této zprávě byla velice zajímavá, že povědomí o nevyřešené otázce skladování jaderného odpadu v Bulharsku se zvýšilo. Že se ukázalo, že v Bulharsku nejsou žádné finanční rezervy pro řešení konečného uložení jaderného odpadu, že se jaderný odpad exportuje z Bulharska do Ruska, že to zatím je takové jednosměrné. A domnívám se, že ta diskuse byla nezbytná i s ohledem na přípravu e, směrnice o koncových úložištích, která nyní prý vypilovává komisař Oettinger. Druhá část diskuse se zabývala tím, na co vynaložit nové miliony čerstvých peněz v Bulharsku, pokud nebudou sloužit eh, přímému účelu demontáže kozloduje. Já jsem byla proto, aby se to dalo výhradně do inovací sítí, e- e- efektivity energií, energetické účinnosti chtěla jsem to podtrhnout, většina výboru pod vedením stíněných zpravodajů si toto vyjasnění nepřálo. Budete mít znovu šanci o tom hlasovat, až to přineseme na plénum, ale prosím vás, abyste si v jednotlivých politických skupinách ujasnili, zda by i jiní poslanci nepodpořili toto jasnou formulaci. Děkuji vám za pozornost. Danke sehr für diese Klarstellung. Já vám děkuji, že jste nám to ozřejmila. Tím jsme tedy ukončili týkající se hlasování a mohli bychom pokračovat dále. Was hätten wir Punkt 9. Bod číslo 9. Pan kolega Remek je zde s odpovědnou osobou, už jsem vás našel. Tak, pane Remku, máte slovo. Byl bych velice rád, kdyby ti, kteří si to nechtějí vyslechnout, zde nerušili pana eh, Remka a kolegyně a kolegy, kteří ho chtějí poslouchat. Takže koho toto téma již nezajímá, prosím, odcházejte tiše a rychle. Je možné Eh, eh, odejít, abychom se tedy mohli věnovat diskusi, dámy a pánové. Otvírám diskusi k bodu číslo 9. Pane Remek má slovo. Eh, pane předsedo, podkladový dokument máte k dispozici a chtěl bych se proto omezit jen na pár krátkých úvodních poznámek. Všichni dobře víme, že Evropa není sama kdo usiluje o vybudování systému držicové navigace. Všechny dostupné informace ukazují, že rozhodující hráči v tomto směru nebo chcete-li konkurenti svoje úsilí akcelerují, a to nejenom Spojené státy, ale i Rusko a další země, Čína, Indie například. Chtělo by se dokonce říci z klasiky Hannibal Anteportas. Eh, zpráva by měla ukázat, jak si v dané fázi stojíme a co bychom měli dělat proto, abychom byli konkurenceschopní, ale i nezávislí a tudíž na tomto poli úspěšní. Je jasné, že projekt je ambiciozní, nákladný a složitý a má řadu problémů. Jsme v časovém skluzu, máme potíže s financováním, přesně řečeno s nalezením potřebných mechanismů a systému financování, teprve budujeme řídící a odpovědné struktury, nejsme úplně nezávislí ve vypouštění satelitů, Eh, mám na mysli rakety nosiče, eh, všeobecně rostou ceny všech těchto služeb a v neposlední řadě konkurence se jednak zdokonaluje, jednak postupuje mnohem rychleji než Evropa. Stále ještě nepanuje podle mého názoru potřebná politická jistota u členských zemí Evropské unie, že je třeba projekt rozhodně podporovat. Eh, mým cílem jako člověka od počátku zainteresovaného na úspěchu projektu je, aby zpráva byla přijata a aby odrážela názory širokého spektra eh, poslanců Evropského parlamentu. Proto je tu možná víc otázek než odpovědí. Chtěl bych zdůraznit, že i proto stojíme o vaše názory, podněty a později také o pozměňovací návrhy. Rád bych, aby výsledek byl skutečně akceptovatelný. Mým zájmem je naznačit, jaké možné kroky je třeba podnikat, pokud opravdu chceme, aby evropský program držicové navigace byl pro EU přínosem. Přispěl k udržení Evropy mezi subjekty se špičkovými technologiemi, posílil naši bezpečnost, konkurenceschopnost, podpořil ekonomiku i zaměstnanost a přispěl ke zkvalitnění života občanů v Evropské unii budujeme velkorysý infrastrukturní systém, který má sloužit prakticky všem oblastem života Evropské unie a tak je k němu třeba přistupovat. To není projekt pro určitý segment evropských aktivit a měl by proto být zahrnut do všech programů a aktivit Evropské unie. Jsem přesvědčen, že tento systém Evropa potřebuje a že stojí za to hledat cesty, jak překonat potíže, se kterými se potýkáme. Děkuji za pozornost. Darf mich ganz herzlich bedanken. Já vám děkuji. A jako první se přihlásila paní kolegyně Hol. Thank you. And... Um, děkuji. Za prvé bych ráda poděkovala panu Remkovi za vypracování tohoto pracovního dokumentu, který si myslím je velice jasný a velice užitečné užitečný způsobem, jak byl eh, předložen, že zároveň obsahuje otázky pro nás. Já mám celou řadu otázek, eh, které jsou velice důležité. Dotkli jsme se eh, určité otázky s panem Tadžínem, ale nedostali jsme, se, nedostali jsme žádné odpovědi. A já doufám, že v průběhu této diskuse budeme úspěšnější. Říkám si, zda bychom vůbec měli vznášet otázku, zda skutečně dobře analyzujeme to, co nám Galileo přinese. Myslím si, že ten pracovní dokument velice dobře naznačuje, ukazuje, že Galileo už nemá vlastně komerční úlohu, protože teď už jsme tak pozadu za dalšími systémy, které nám konkurují, včetně Číně, čínského a japonského. Ani z hlediska technologického už to není špičkový projekt, právě vzhledem k tomu spoždění. Takže v podstatě je to projekt budování evropské infrastruktury, které nám poskytuje satelitní kapacity ale e, přistupujeme k tomu jako k infrastrukturnímu projektu. To je velice důležitá otázka. E, musíme být velice, postupovat velice obezřetně v době, kdy je nedostatek prostředků. Musíme být velice obezřetní, co chceme, aby Galileo přinesl, e, jestli je to skutečně dobrá investice z evropského hlediska. Ale jsou tady ještě další věci, které, o kterých tady zmínka není. Je to skoro jako ten slon v místnosti. Parlament tedy samozřejmě přijal Galio a hlasoval pro. Původně to měl být projekt partnerství veřejného soukromého sektoru. A mě trochu dělá starosti, Vzhledem k tomu, že Galileo už ztratil do značné míry svoji užitečnou, bylo by velice zajímavé, kdybychom se tom, tomuto mohli věnovat v té zprávě. Jsou tady totiž šedé oblasti, pro které by se dal, Galileo dal využít, jako například bezpečnost mírových operací. A mě skutečně dělá starosti, že o některých věcech se nemluví a přitom tady máme projekt, který ztratil do značné míry své původní, eh, své původní záměry. Já si myslím, že jsou lidé v, v Evropské unii, kteří by chtěli, aby se Galileo zaměřil trošku jinak. Také by mě zajímala bezpečnost toho systému, a to ve dvou ohledech. Jeden ohled je jakási technická bezpečnost, protože vzhledem k přírodním jevům všichni jsme si vědomi v posledních dvou týdnech, jsme si to uvědomili ještě více, jak nás dokáže příroda překvapit. A tady jde o to, že například eh, radiace může vyřadit satelity z provozu. A mě by zajímalo, co eh, ti eh, vědci v rámci tohoto programu dělají. Zda mají nějaké plány, rezervní plány, které zohledňují tato rizika. Protože my všichni, pokud budeme závislí na tomto systému, potřebujeme vědět, jaké jsou tady fyzické limitace a rizika spojená s tímto systémem. A dále je tady politické zasahování. To je druhá otázka. Pan Tajani tu otázku dnes, na tu otázku dnes neodpověděl. Ale eh, řekla bychom se zamysleli nad úlohou Číny, protože měla by to být kolaborativní spolupráce, ale eh, Čína vlastně odmítá opustit určité části toho spektra. A to je vlastně v rozporu se systémem Galileo. Tyto části spektra jsou zasahují. A to, se zač, to začíná být stále e, vážnější diplomatická otázka. Takže já bych velice ráda věděla, jak se pokročilo v e, tomto vyjednávání od toho slyšení, které proběhlo v lednu. A co vlastně hodláte podniknout, nebo co podnikneme, abychom eh, vyřešili eh, tedy eh, ten přístup toho správního orgánu, jak to vyřeší správní orgán, pokud je o vztah tedy k Číně. A konečně, myslím si, že je velice důležité, abychom měli parlamentní přeskum celé té záležitosti do co nejvyšší míry. Jsme velice rádi, že ten, ta kompromisní dohoda přinesla to, že celá řada eh, těch eh, eh, poslanců teď může být členem toho správního výboru. Komise dnes nabídla zaktivizovat celý ten proces. A já si myslím, že bychom měli vyvíjet tlak na to, abychom měli dokumenty vždy předem. Protože se stávalo v minulosti, že poslanci Evropského parlamentu dostávali dokumenty přímo na místě a nebyli připraveni, nemohli analyzovat, nemohli si připravit otázky. A proto si myslím, že by také bylo dobré, abychom eh, vyvěli nátlak, aby, se, aby probíhala veřejné, veřejný přeskum eh, této otázky. Ale jinak znovu opakuji, že to je velice jasná a užitečná analýza a velice oceňuji ten způsob, jakým byla prezentovaná a že jsme měli čas eh, ty své otázky k této zprávě si promyslet. Děkuji. Kolega Glante. Kolega Glante. Děkuji. Myslím, že kolega Remek zde ve svém pracovním dokumentu skutečně oslovil velice zajímavé, důležité otázky a kolegyně už o řadě z nich hovořila. Myslím, že základní věc je ovládnout to financování. Netýká se to pouze Galilea, ale i GMS o tom ještě budeme diskutovat. To, co nám bylo prezentováno před několika týdny, co je nyní možné udělat s daným rozpočtem, to bude asi 14 satelitů a podle informaci komise které budou splňovat základní předpoklady pro navigaci, takže Galileo 14 satelitu a GPS. Možná, že se bude lépe jezdit autem i v údolích, ale víc nám to neposkytne, takže ty velké výkony, které jsme od systému neočekávali, ne- neobdržíme. Také co se týče těch nouzových služeb, já bych nech, nerad stroskotal eh, na oceánu s přesností na 200-300 metrů, protože to už pak bude možná pozdě. A další téma, o tom také hovořila paní kolegyně Hol, to je téma Číny. My jsme se snažili, eh, Čínu jsme zapojili joint undertaking eh, ve společném podniku, oni se ale velice vymezovali a víme, že Číňané velice velkým zájmem zjišťují nové technologie. Nyní Čína z toho projektu vystoupila a tím pádem významné komponenty eh, které mají být dodány z Číny, zůstávají stranou, protože nebudeme zabudovávat komponenty od partnera, který už není naším partnerem. To je totiž další problém také, že Čína používá stejné frekvence. To bude velice zajímavá diskuse. Pamatuji si ještě na diskusi s USA o této problematice. Ty otázky, které zde zaznívají, jsou důležité a to, o čem zde hovořil pan komisař dnes eh, ráno, že ten panel ohledně Galilea, bychom mě měli získat detailnější informace. Je mi jasné, že nelze vše projednávat zcela veřejně, ale některé věci musí se dostat na stůl skutečně v tomto malém grémiu na stůl včas, protože někdy má člověk pocit, že se z toho dělalo takové velké tajemství, aby eh, kolegové ze skupin potom podpořili tento projekt, nebývá vždy snadné. Děkuji, pan kolega Březina. Já bych také chtěl poděkovat panu kolegovi Remkovi, protože velice přehledným způsobem eh, nastínil a popsal problematiku. Eh, já se do značné míry stotožňuji s jeho názorovými východisky a proti hlasům, které Eh, vnáší pochybnosti, bych zdůraznil eh, dvě, dva body, pro které si myslím, že bychom měli pokračovat eh, v budování tohoto systému. Především je to otázka technologických znalostí a technologických poznatků, které tady tento Eh, a vlastnictví těchto technologií, eh, které tady tento projekt přináší, to je jedna věc, ale druhá věc, na kterou neustále zapomínáme, je nezávislost na mimoevropských systémech. Eh, my hm, musíme mít pořád na vědomí, že je možné, že se jednoho dne ocitneme bez těchto technologií, protože je prostě Eh, ti, kteří je vlastní, použijí pro jiné účely. Eh, jinak eh, my se ocitáme v této zprávě v takovém zajímavém mezidobí, kdy čekáme na další zprávu, která má výjít z komise a jsme tak vlastně v tom mezidobí, které nám poskytne možnost k debatě. Osobně si myslím, že, že je nutno systémy Eh, družicové navigace vybudovat a, a myslím si, že tato zpráva kolegy Remka k tomu dává dobrý odrazový můstek. Děkuju. Kolega kolegy Kolega Lamberts. Děkuji, pane předsedo. Zaprvé se musím panu Remkovi omluvit, proti, protože zatím jsem neměl čas si přečíst jeho dokument. Samozřejmě mu děkuji, ale ještě se eh, k němu musím vrátit. Jenom pár myšlenek eh, k té současné situaci. Upřímně řečeno, pokud bychom měli rozhodnout o tomto programu už dnes, myslím, že bychom se pro něj nerozhodli, protože máme spoždění a jsou to obrovské investice. Ale bohužel nejsme v takové pozici, abychom mohli říci, Eh, že musíme začít od začátku, co nejdříve. Program byl zahájen a nemůžeme se vracet. Tak je zapotřebí ho co nejvíce využít, využít toho, co již máme. Myslím si, že pokud máme diferencovat, můžeme říct, ano, je to zbytečný systém, můžeme tedy na jaké aplikace ho můžeme použít, eh, tedy eh, musíme ve vztahu k službám, které nabízejí konkurenční systémy. A za druhé, pokud je o proces, je to velice důležité. Bude to první průmyslový program, který bude řízen a provozován Evropskou komisí. A já na ten program pohlížím právě z tohoto úhlu. Tady nemůžeme selhat. Myslím si, že Evropský parlament je někdy posledním obhájcem společných evropských akcí v mnoha oblastech. A velice často je jaksi um, podpůrcem komise. A pokud máme takovýto průmyslový program, musíme na něm spolupracovat. Takže tady není možné, aby selhal. A pokud je o ten proces, o ty postupy, nesmíme eh, to poukazit, tak jak to udělalo to partnerství soukromého veřejného sektoru protože pokud ten program nebude fungovat, pokud se komisi nedaří to zajistit, komise a do menší míry i parlament budou vypadat trošku hloupě. Takže já si myslím, že bychom na to měli používat jako jakýsi průmyslový proces, který musíme, jehož fungování musíme zajistit. A já budu mít samozřejmě další připomínky, až si budu moci přečíst zprávu. A kolega Tošnovský. Pan kolega Tošinovský. Děkuji, pane. Eh, já se velmi připojuji ke všem kolegům, kteří eh, oceňovali tuto zprávu pana Remka. Myslím si, že je velmi důležité, aby se o tak významném a velkém, hlavně finančně náročném systému jasně otevřeně hovořilo. Eh, tak, jak jsem měl možnost eh, pročíst si celou historii vzniku celého projektu, myslím si, že možná chyba byla někde na začátku, kdy se řeklo, bude to konkurenční projekt, a to bylo jakoby jediným motorem konkurenční projekt vůči americké GPS. Myslím si, že teď se dostal víc do reálu a velmi souhlasím s tím, co říkali kolegové mm, paní Hol a, a pan kolega Glante. Nebudu tedy opakovat, ale myslím si, že je skutečně potřeba, aby, se, aby to nebylo pouze e, navigační systém, tak jak říkal pan kolega Glante, kde, kde se potopíme s přes, větší přesností v moři, ale tak, aby se navázalo na to, o čem tady na výboru často hovoříme, o, na výzkumné kapacity. Eh, toto je přece platforma, skutečně infrastruktura, která je pro Evropu velmi významná a je velmi důležité, jak zpracovat to ohromné množství informací, které je možné získat z tohoto projektu. Je velmi důležité o něm velmi otevřeně hovořit a hledat ty možnosti uplatnění určitě v bezpečnostní civilním prostředí, protože tam eh, tyto, tyto informace budou nesmírně důležité a vím, že jsou nedostatečné. Nehovořím o, eh, o armádních eh, bezpečnostních systémech, ale v bezpečnostních systémech civilních je to určitě velmi důležitý projekt. Stejně tak u dopravních optimalizačních systémů, které by mohly velmi pomoci tak složitému procesu, jak v Evropě zaznamenáváme. Myslím si, že tato zpráva je velmi důležitým, nechci říkat začátkem, ale určitou změnou přístupu hovořit o Galileu jako skutečné infrastruktuře a věřím, že tato diskuze tady eh, na našem výboru bude dál pokračovat a velmi se přimlouvám, abychom maximálně se snažili podpořit tento projekt už s jinou perspektivou, ne konkurence vůči něčemu, což si myslím, že Eh, bylo spíš možná chybou na začátku, ale skutečnou infrastrukturou a vývojovým inovačním systémem, který Evropa dostane k dispozici jak pro vysoké školy, tak pro mnohé, mnohé systémy civilního života. Děkuji. Kolik Udí. Kolega Udí. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit stručně. Galileo selháním soukromého sektoru ve vztahu Ah, pardon. Excusez-moi. Le, le, le, le projet Galileo est un échec du, du secteur. Čili projekt Galileo selháním soukromého sektoru ve vztahu k podnikatelskému plánu nemohl pokrýt očekávané náklady a nyní musel vypomoci veřejný sektor. Jsou zde problémy, má je i Evropská unie. Myslím, že komise zde příliš mlčí. Komisař nás ubezpečil, že má politickou vůli. Máme zde zprávu vlastně iniciativy, která vyjadřuje dobrou vůli parlamentu, ale myslím si, že komise by měla ubezpečit parlament i občany. Protože pokud tato záležitost selhává z důvodu nedostatku veřejných financí, s problémy technologickými, problémy s, te- s frekvencemi, tak to potom bude velká rána pro Evropskou unii, která nyní zažívá e, velké politické těžkosti. Já bych si skutečně přál, aby se zde komise o tuto věc zasadila, aby ji řešila transparentně. Je to něco, co reprezentuje kapacitu EU realizovat velké projekty. Děkuji. Děkuji. Ano, bylo by to i jako otázka na komisi. Eh, kolegové právem poukázali na to, že to je jeden z mála společných evropských projektů. A to je něco důležitého. Pokud toto selže, tak to může mít následky v tom smyslu, že si budeme říkat, zda se někdy ještě do tak velkého projektu pustíme. A druhá otázka, ono už zde došlo k určitému pokroku, nejsme úplně na nule. A teď je otázka zní, když máme aktuální stav, pojmenovali jsme problémy, jak s tím budeme zacházet. A to by mě skutečně zajímalo, co si k tomu myslí komise. Budou pořízeny nové satelity, kdy, kolik jich bude, jak, jaké tam budou náklady. Já vím, čím více to člověk studuje, tím více zjišťuje, jak je to složité, ale pokud je zapotřebí podpora, tak je třeba mít k dispozici jasné informace. A jak to bude s tím nosným raketovým systémem a jaký typ eh, bude vybrán a jaké náklady tam budou. Já vím, že jsou to detailní otázky, ale nejsou zcela nedůležité, nedůležité pro Eh, ten celkový pohled. Byl bych velmi rád, kdyby komise nyní mohla zareagovat na některé z otázek, které zde nyní zazněly, jinak bychom si rozmysleli, zda bychom toto téma někdy ještě příště projednali v klidu. Vidím, že kolegyně Nýblerová se ještě hlásí, to se tím tématem také zabývá, takže jí dáme napřed slovo. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se, že se hlásím tak pozdě do diskuze. Ovšem vaše poznámka mě podnítila k tomu, abych se přeci jen ještě jednou přihlásila, protože pro mě je důležité to, co jste zde řekl a i to, co podtrhli kolegové. Pro nás v Evropském parlamentu je velice důležité, abychom vyslali jasný signál. Ne takový, že Galileo je pilotní projekt a nějaký vzorový projekt, ale pokud se nám v Evropě nepodaří vytvořit samostatnou infrastrukturní pozici, tak se domnívám, že i v mezinárodním eh, měřítku budeme mít problém, aby nás brali vážně. A Galileo je takový klasický případ. Chceme svůj vlastní navigační systém v Evropě, tak jako ho mají američané, jako si ho bojují a mají už činěné, jako to dělají Rusové. Tak pokud chceme mít nějakou mezinárodní váhu, tak v oblasti infrastruktury podle mého názoru musíme skutečně myslet ve velkém a nesmíme se bát eh, investovat. A myslím si, že to je i signál, který musí parlament zprostředkovat. A ty jednotlivé otázky, které zde zazněly, jsou skutečně důležité, protože to samozřejmě musí potom operativně fungovat a postupovat ku předu. A kolegů, kteří podporují další jiné projekty. Musíme také zajišťovat podporu těmto projektům tak, abychom zajistili dlouhodobé financování. Děkuji. Dobře, dám slovo komisi, nevím nyní, kdo je příslušný, ale máte slovo. Ano, ono je to teď takové spontánní. Já jsem pan Šmitke, pan Frhuf, který měl zde mluvit místo. Mě bohužel si zapomněl svou kartičku, takže se nemůže dostat dovnitř. Já my víme sice, kde je, velice přesně. Pan předseda říká, ano, to je opravdu jako v cirkuse tady. Zástupce komise se sem nemůže dostat, protože nemá kartu. Děkuji za tuto informaci, už tady nerozumím vůbec ničemu, ale děkuji, že se pokusíte zodpovědět otázky. Ano, děkuji, pokračuje zástupce komise. Jmenuji se Bernard Šmitke, pracuji v odboru pro Galileo, někteří z vás mě možná už znají. Vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, jménem komise jsem velice vděčný, že se mohu zúčastnit této debaty. Eh, již to zde zaznělo v některých eh, projevech, že nás čeká zásadní rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, jak bude vypadat budoucnost Galilea. Zda tento projekt vůbec má pokračovat, zda ano či ne. Možná, a zde reaguje na pana Lamberce, že je to otázka, kterou jsme si měli položit už před dvěma nebo třemi lety, když šlo o to, eh, zajistit financování pro fázi FOC, to znamená pro tu první fázi, pro tu aktuální konfiguraci, když se tehdy mobilizovalo financování. Možná se tak nedělo v dostatečném rámci, ale nyní si skutečně musíme položit otázku, jak chceme pokračovat dále. Nemá smysl vydávat 3,4 miliardy eur, abychom pak, řekněme, na za 4, 7 nebo 11 let nebo za 13 let, až ty satelity, které nyní vyšleme do vesmíry, budou muset být nahrazeny a my najednou zjistím, že na to nemáme peníze. Myslím si, že nejenom občané, ale i průmysl čekají na jasný politický signál, že my v Evropě jsme ochotní dlouhodobě tento projekt financovat. Dlouhodobě to znamená nejenom ten rámec sedmiletého finančního výhledu, ale i dále. Jenom tak průmysl podnikne dané investice, které je třeba učinit, aby se v tomto projektu získalo maximum. To tedy na úvod. Mohli se vrátit ke zprávě pana poslance Remka, případně k jeho pracovnímu dokumentu, dovolte mi jednu poznámku. My můžeme detailně na otázky, které jsou zde uvedené v tomto dokumentu, zareagovat. Myslím si, že by se mohlo ještě doplnit jedno téma a to je hospodářský užitek. Zde chci tedy zareagovat na to, o čem hovořila paní Hall. Ano, my jsme nyní konfrontováni s otázkou, když eh, to porovnáme s jinými projekty nebo s jinými výdaji, jaká je zde pozice Galilea a zda náš omezený rozpočet máme investovat do Galilea anebo do jiných opatření. To je otázka, kterou musíme řešit. My jsme se jich komisi také zabývali. Pan Tajany už o tom ráno E, něco naznačil, že je ochoten tuto otázku hospodářského užitku a nákladů Galilea s vámi projednat v užším kruhu, a to zvláště v rámci GIPS. E, my máme studie a máme určité analýzy. Dovolte mi říci, že Galil, na Galileo by se nemělo pohlížet jako na další finanční problém, ale jako na ESO v rukávě, které EU má a které podpoří hospodářský růst, že to nejsou vyhozené peníze a infrastruktura, která nepřinese další užitek, ale je to infrastruktura, která přivede další růst, e, zaměstnanost a i nemateriální výhody. A to je výzva pro nás a pro naši komunikaci a jistě se tomu bude věnovat snad i pan Remek ve své zprávě, poukázat na to, že Galileo má velký užitek pro celou EU. Já bych po té, co jsem krátce pohovořil o ekonomické stránce, eh, reagoval i na další argumenty, které zde zazněly. Je to neekonomická dimenze, dokaz, musíme dokázat schopnost, že Evropa je schopná, umí udělat tak složitý projekt. Zde bych reagoval na to, co říkala dnes ráno paní Hall. Možná, že zde nejde ani o ty úplně nejnovější, nejinovativnější technologie. V některých oblastech tomu tak skutečně je. Například v oblasti jaderné, ale už eh, jenom z hlediska komplexnosti a složitosti tohoto projektu je to výzva, eh, které, kterou nezvládne celá řada zemí na světě a myslím, že Evropa zde musí prokázat, že je schopná toto zvládnout. Jsou zde i strategické otázky. Chceme, aby centrální průmysl, telekomunikace, banky byly závislé na infrastruktuře, kterou my neovládáme to je jenom taková řečnická otázka, ale e, jistě by se jim mohla zpráva pana Remka také zabývat. Ve zprávě pana Remka je také naznačena celá řada konkrétních otázek. My na ně budeme rádi reagovat, pokud na to ještě bude čas. Já děkuji. Zástupci komise, než dám slovo panu Remkovi, dovolte mi jednu poznámku. Existují různé grémy a kruhy, kde lze diskutovat o této otázce, ale já bych přece jen vyjádřil přání, abychom se sešli s zástupcem komise, který se detailně vyzná, abychom eh, udělali zde ve výboru půl hodinku nebo hodinku, udělali si čas na to, abychom to detailně projednali. Potřebujeme odpovědi, potřebujeme několik čísel a je to také pro kolegy důležité, aby to bylo tlumočené, aby to mohl sledovat každý, kdo to sledovat chce. Že bychom to udělali třeba na začátku nebo na konci schůze, aby tam byli jenom ti, které to zajímá. Ale skutečně já mám pocit, že tady se opravdu něco na nás řítí. Je tady velká nejistota a zároveň, jak jste to také popsal, je to významný politický projekt a to bychom měli brát vážně. A informace pro pana Remka vyšly bychom možná z vaší zprávy a udělali bychom k tomu ještě v příštích týdnech další termín, tou prozbou, aby ty otázky, které nyní jsou, plus ty otázky, které ještě přinesou kolegové, abyste na ně odpověděli. Nepotřebujeme přímo komisaře, potřebujeme toho člověka v komisi, který se detailně vyzná. Nepotřebujeme nějaké všeobecné odpovědi, ale přáli bychom si přesné odpovědi. Já vím, že to je těžké zajistit, ale věřím, že vy také pochopíte, že pro souhlas parlamentu je důležité, aby parlament měl k dispozici precizní informace. Pane Remku, ještě se hlásí paní Hol. Souhlasíte, že jí dám slovo? Děkuji. Paní Hol, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, si toho velmi vážím, protože si myslím, že i když komise eh, se vyjádřila k některým otázkám, k jiným zase ne. Zvláště pak k otázce bezpečnosti toho systému, pokud jde o přírodní katastrofy, anebo co se děje tedy ve vztahu k Čí- s Čínou? Na to nám komise neodpověděla. Možná, že protože eh, tady není ten zástupce komise, který měl hovořit, že je to trošku těžké, ale pokud by to bylo možné, tedy aktualizovat naše informace o Číně, Eh, zvláště jestli ano nebo ne, tedy jestli uvolní to spektrum nebo ne, bylo by to velice užitečné, kdybychom to věděli. tak zdá se, že dorazila karta a s ní i zástupce Evropské komise, ale je to pro něj těžké, protože neslyšel otázky, které zde zazněly, ale možná byste nám mohl přesto poskytnout nějaké odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme zjistili eh, v trialogu, eh, vstup do parlamentu je skutečně náročná záležitost, takže doufám, že se mi to v budoucnu bude dařit lépe. Bernard už odpověděl na řadu otázek a já se ujmu těch dalších, zvláště tedy Číny. Ale než to udělám, velice pozitivně budu, pane předsedo, reagovat na vaši žádost. My jsme samozřejmě velice ochotní e, se znovu dostavit a chceme zajistit, aby všechny vaše otázky byly zodpovězeny. Možná, že pomůže, když by sekretariát mohl schromážit některé z těch otázek, otázek členů tohoto výboru, abychom se na to trošičku mohli připravit předem. A pak by tento dialog byl samozřejmě ještě bohatší. Ale my velice ochotně s vámi budeme ochotně e, spolupracovat na organizaci, zorganizování této diskuse. Situace e, e, kolem Číny, frekvence. Frekvence jsou obecně záležitost, eh, která využívá buď pozemní nebo eh, vesmírné systémy, je zapotřebí jejich koordinace. A to je prostě záležitost průběrná, to se nedělá, neudělá jednorázově, protože většina systémů, ať už jakéhokoliv typu, musí využívat stále nových technologií, které se dostávají na trh, musí měnit způsoby fungování, je zapotřebí pro ně najít místo a tak dále tak aby nebránili zase jiným systému a tak dále. Zároveň je zapotřebí zajistit určitou ochranu, aby tyto systémy mohly fungovat. Takže to jsem chtěl říct na úvod. Je to prostě průběžný proces. Zvláště eh, při zajištění, zajišťování, aby nebyla interference eh, těchto systémů. To je zvláštní otázka, která musí využívat vládní signály PRS například potřebuje obzvláštní ochranu z hlediska národní bezpečnosti. To jsou bilaterální procesy, které se odbývají externě. To jsou eh, procesy, na které eh, se specializuje například eh, um, OSN a Mezinárodní telekomunikační unie. Takže v těchto otázkách máme bilaterální diskuse s USA, s Čínou, s Ruskem, s Japonskem, s Indií. Jak víte, eh, z USA byly diskuse úspěšně dokončeny, ale budou dále pokračovat. Máme dohody a v přílohách těchto dohod, eh, k těmto dohodám eh, z USA máme detailní technická ustanovení. Podobné diskuse vedeme s Čínou, abychom ochránili tedy ten signál PRS. Eh, ta situace ve vztahu k Číně zůstává složitá. Jak víte, předseda Barroso napsal premiérovi čínskému, byla tady pozitivní odpověď, eh, je zapotřebí najít řešení, budou se konat další technické schůzky ještě do léta. Ale ta otázka je nadále komplikovaná, zvláště proto, že se nám nepodařilo dosáhnout v minulosti pokroku. Na obou stranách mají tyto, ty systémy již pokročily a pokud bychom měli dosáhnout kompromisu s Čínou, ať už z její strany nebo z naší strany, změny infrastruktury budou vyžadovat například, bude to velice nákladné. Obě strany velice neradi, neradi přistupují na velké e, ústupky, což je problém, protože v praxi to vždycky stojí hodně peněz. My si ale myslíme, že východiska tu jsou, dali jsme čínským kolegům řadu námětů, jak by se dalo dál postupovat, pokročit a samozřejmě Teď máme velký zájem na tom, aby se pokročilo rychle, eh, abychom mohli postoupit tedy i s Galileem. Pokud ještě letos nedosáhneme dostatečného pokroku, musíme se samozřejmě znovu zamyslet na to záležitostí a nějak tlak vystupňovat. Konec konců jde také o naše inženýry, techniky, kteří musí najít eh, řešení, ale především jde o politickou ochotu eh, tedy pokročit. A proto jsme se rozhodli, eh, že tedy předseda Baroso by měl napsat Číně, a aby byl určitý politický směr, jak postupovat. Situace v Číně je složitá, protože tam lidé, kteří budují ten systém, to jsou eh, lidé z PLA, z lidové eh, armády, z čínské armády, lidové osvobozenecké armády. A řekl bych, že vliv eh, vlády na PLA je poměrně omezený. Samozřejmě naším přirozeným panterem je Ministerstvo pro vědu a dopravu a zdá se, že i toto ministerstvo má velké problémy eh, v zorganizování věcí, takže eh, je tedy samozřejmě z naší strany má smysl eh, to trošičku povýšit na úroveň tedy ministerstva, na, minister, na úroveň premiéra čínského. Pokud chcete ještě další odpovědi, rád na ně skytnu. Paní poslankyně Nýbler se chtěla přihlásit o slovo nikoli. Tak v tom případě chci po, eh, požádat pana kolegu Remka, jestli chce, aby ještě promluvil. Eh, eh, asi není možné odpovědět na úplně všechny otázky. Část otázek byla zodpovězena, ani ne, se necítím samozřejmě kompetentní, jinak bych ty otázky nepokládal úplně kompetentní, jinak bych ty otázky nepokládal ve svém návrhu pracovního dokumentu. Eh, chtěl bych se vyjádřit eh, především k návrhům. Eh, návrh pana předsedy o eventuálním svolání speciální schůzky nebo setkání na úrovni zástupců našeho výboru, potažmo jiných členů Evropského parlamentu s komisí, mohu jenom vřele doporučit a pokud to bude nutné, jsem připraven spolu se svým týmem se podílet na jeho, samozřejmě na jeho přípravě i na třeba stanovení těch otázek nebo okruhů a tak dále. Takže vřele podporuji a jsem proto, abychom něco takového eh, uspořádali. Další věcí je, chtěl bych ocenit eh, eh, vystoupení paní kolegyně Nýblerové. Určitě bych to lépe ne, nesformuloval, jakým způsobem argumentuje pro ten systém Galileo. Možná, že by vás mohlo zajímat v souvislosti s některými otázkami, které tu padly, jako jeden příklad. Kromě všeho jiného jsem měl za poslední období eh, setkání také s jedním z vysokých manažerů amerického systému GPS. A eh, musím říct, eh, protože to bylo, jak si rozhovor byl off record, tak samozřejmě nebudu používat ani jména, ani funkce, dostatečně zodpovědný na to, aby takové prohlášení mohl udělat, tak jsem se ho zeptal, jestli samozřejmě si myslí, že by nestačilo, aby byl technicky jeden globální systém družicové navigace pro celý svět, e, například GPS. A on řekl, technicky je to samozřejmě e, jednoduchý, jsou zbytečný, je několik systémů zbytečných, ale zároveň jsem se ho zeptal, e, co tomu brání, jestli jsou tedy připraveni dávat všechny aspekty svého systému GPS, to znamená se všemi úrovněmi to, co z toho systému mohou dostat, i jiným, například Číně. A on řekl, není taková doba, abychom se mohli dělit o všechno s kýmkoliv na světě, ani s Čínou, ani s Ruskem, Evropskou unii přímo nemenoval, ale bylo to z kontextu naprosto jasné. To znamená, že pokud hovoříme o tom, že e, systémy tohoto typu mají ve Spojených státech s určitým náskokem, že mají v, e, v Rusku, že budují v Číně, e, dokonce i v jiných zemích, tak je to samozřejmě nikoliv proto, že by přišli s principiálně něčím novým technicky, je to pořád opakování analogického systému, řekněme, na lepší a technologicky dokonalejší úrovni, ale ten důvod je e, úplně jasný. Proto znovu opakuji, paní kolegyně Nibler ho sformulovala lépe nemohu. To znamená, z bezpečnostního hlediska svět je zatím takový. O Číně hovořil zástupce komise, e, e, byly tam ještě otázky technické bezpečnosti. Myslím si, že se jimi můžeme zabývat, ale řekněme, že je potřeba vidět, že budujeme nebo chceme, máme ambici budovat Eh, globální infrastrukturní eh, systém, eh, který jeho zaváděcí cena a potom přibližně náklady na jeho udržování. Podívejte se jeden příklad za všechny. Jenom Brennerský tunel, tunel stál něco přes 4 miliardy, ale to není tak podstatný, 4,5 miliardy euro. Eh, já nemám nic proti samozřejmě budování anebo Brennerském tunelu, je to jenom jeden příklad. Je to eh, regionální záležitost z hlediska prostě investovaných peněz velmi důležitá, já jsem proto, ale jsou to větší peníze, než se chystáme eh, kompletně investovat do zaváděcí fáze projektu Galileo. Já si myslím, že to přeci stojí za to. Mohl bych uvést příklad z České republiky, kde se prostě hovořilo o jistém projektu před Eh, bych řekl ještě před nastoupením krize, který sám o sobě umožňoval a stál by jenom Českou republiku tolik, že by umožňoval minimálně dvakrát uvést eh, systém Galileo. To znamená, že i v České republice eh, to nejsou peníze, které se vymykají prostě měřítkům, s kterými operuje takový stát, jako je Česká republika. To znamená v podstatě malý v rámci Evropské unie. Já si myslím, pořád, že, o to, eh, že stojíme o to, abychom eh, dále pokračovali a že o to musíme stát a musíme ten jasný politický signál eh, vyslat. Ale je potřeba, abychom o tom otevřeně diskutovali, souhlasím s těmi, kteří to takto nazvali, otevřeně diskutovali, abychom se nevyhýbali problémům a abychom na ně hledali v dané fázi odpovědi. Myslím si, že tato výměna názorů dneska k tomu přispěla. Děkuji za ní a eh, doufám, že to budeme moct odrazit v těch příštích krocích. Děkuji. Já vám velice děkuji. Takže tak, jak jsme se dohodli, Politické skupiny mají možnost v příštích dvou, třech dnech sformulovat otázky, poslat otázky sekretariátu a sekretariát tyto otázky předá komisi. A my se pokusíme co nejrychleji najít v našem programu termín, tak abychom mohli tyto věci konkrétně projednat. Ale žádám komisi, abychom skutečně pak získali konkrétní odpověď. A pokud nebudete schopni konkrétně odpověď, tak nám to sdělte a my ten termín posuneme, protože potřebujeme jedině konkrétní odpovědi. Jistě jste pochopili, je zde ochota vás podpořit, ale potřebujeme jasné informace. Kolega Ody, potřebujete se přihlásit? bych si něco ujasnil s komisí. Týká se to vztahu k Evropské komisi. Je důležité, aby zde panovala politická vůle. Ta politická vůle se projevila komisařem Barotem se těžko hledal eh, kompromis na financování prvních 3 miliard v parlamentu a radě, tak nám neříkejte neustále, že je potřeba politická vůle. Samozřejmě, ta potřeba je, ale my potřebujeme taky technickou expertízu. Inženýři nám musí dokázat, jak se věci mají a zda se to vůbec vyplatí. bude to velké riziko, pokud tento projekt selže. Není to problém politické vůle, ale je to problém expertízy v evropských institucích. Děkuji. Tak. Eh, nyní se dostáváme k výkonnostním emisním normám pro nová lehká užitková vozidla. Zde mám poznámku Uzávěrka pozměňovacích návrhů je 4. května v poledne. Tak a nyní má slovo pan kolega zpravodaj Langen, aby nás uvedl do problematiky. Děkuji vám, pane předsedo. Lhůta pro pozměňovací návrhy už je stanovená, přesto bych byl proto, abychom ji prodloužili do konce příštího týdne, protože příští týden nás čeká tolik práce, hlavně tím, že budeme dohánět eh, štrasburské hlasování, že bych požádal, zda by nebylo možné dát kolegům možnost do 7. května, aby podali pozměňovací návrhy. Já žádné pozměňovací návrhy nebudu prezentovat, mě se to tedy netýká a klidně by stačilo, kdyby pozměňovací návrhy se začaly překládat 10. května, protože další eh, rozprava je až na konec května. Já myslím, že za tři týdny by se snad ty pozměňovací návrhy stihly přečíst, přeložit. Protože mývám také sám rád čas na pozměňovací návrhy. Další poznámka na úvod. Víte, že příslušný výbor je zde výbor Envy a hlavním zpravodajem je kolega Kelenen. Ovšem máme zde postup spolupráce, tak jako to bylo u emisí CO2 u osobních automobilů. Další věc. Návrhy příslušného výboru NV již máme k dispozici. V některých bodech se odchylují od mých návrhů, ovšem jdou srovnatelným směrem. A sice, že by se legislativa v oblasti emisí CO2 u lehkých užitkových eh, vozidel ve třídě N1 rozložila více já vím, že některé instituce a svazy už zde reagovaly. Důležité je vědět to, že tento návrh vznikal ještě v době staré komise a smlouvy z NIS. A proto bychom hned začali u změny eh, legislativního základu, který se změnil Lisabonem a já navrhuji, aby se to nedělo pouze na základu článku 150 článk, odstavec 1 o ekologii, ale také podle nového článku 192 a nového článku 114. Tam jde jenom o to, jak tuto regulaci zdůvodnit. Zda ekologickými opatřeními nebo opatřeními vnitřního trhu a komise zdůvodňuje vnitřním trhu, ale přesto nezvolila příslušný článek právního základu. Ale to je něco, o čem můžeme diskutovat. E, potom v jejich návrzích jsou některé záležitosti, které v těch úvodních ustanoveních se mi vůbec nelíbí. To je například omezování rychlosti, Eh, zabudováním regulátorů rychlosti. K tomu existuje diskuse, kdo se myslí, že zachrání svět před CO2, když eh, zabuduje regulátory rychlosti, které jdou až na maximální rychlost, tak eh, možná je na tom špatně, protože jsme zažili debatu o Kodani, v Kodani a také debatu o uzavření vzdušného prostoru a tím, že byl pět dní uzavřen vzdušný prostor. Odborníci řekli, že to nebylo změřitelné, kolik CO2 se tím uspořilo. Potom je zde otázka realizace nařízení. Je to tedy otázka, jak máme pohlížet na navízenou na limitní hodnotu, která by měla být 135 v roce 2020. A to bude o 14 gramů více, nebo pardon, to je dlouhodobý cíl. A co týče té hodnoty 175 vůči 120 u osobních automobilů. Můj návrh je tedy koncipován tak, aby se opíral o tu úpravu týkajících se osobních automobilů a tam je totiž 120 a u lehkých užitkových vozidel 175 a mm, tuhle tu marži 55 gramů jsem se snažil v prů, eh, vidět v průběhu času. Takže co se týče problematiky face in, eh, vynikají nám zde jiné lhuty a limity než eh, u komise asi 65, 75, 80 a 100 až do roku 2018. Dlouhodobý cíl eh, komise 150, jiní 135, oproti 95 je to výrazné vyostření. U nákladních automobilů je to 12%, kteří mají, mají tyto, tato, tento typ vozidel 12% podíl celosvětově. Myslím si, že bychom u těchto lehkých užitkových vozidel neměli mít přísnější normy než u osobních automobilů, které už mají vysoké cíle. My jsme už se dlouho zavazovali k dobrovolnosti a vidíme, že ty mm, zadání jsou nyní realizována. My bychom tuto pobídku měli udržet, ale neměli bychom ji více vyhrocovat, protože lehké užitkové vozidlo, který používá i střední podniky v Evropě, bychom neměli vyhrotit příliš, aby je to neohrozilo. Proto jsem řekl, že ten dlouhodobý cíl bude e, postupný e, do roku 2018 do roku 2025 5, tam potom bude těch 140 gramů. Můžeme to samozřejmě změnit, ale myslím, že by se to mělo celé natáhnout, souvisí to také s rytmem výroby. Protože nyní máme rok 2010, před koncem roku 2011, no, před rokem 2011 nerozhodneme definitivně a u osobních automobilů jsme e, povolili postupný rytmus, abychom to měli i zde. Potom je zde problematika vozidel, které jsou vyráběny ve více stupních. Některé výrobci například vyrobí pouze podvozky eh, nebo dodají podvozek a motor a potom eh, se na to montuje karosérie výrobců automobilů. A byla zde otázka zodpovědnost. Komise chtěla, aby byl zodpověden eh, výrobce automobilů, ale sama zjistila, že to není vhodné a proto řekla, že nalezne adekvátní metodu pro určování emisí CO2 při karoserii, při výrobě kar- v souvislosti s výrobou karoserii. Já myslím, že jedině je na tahu komise. Co se týče sankcí, tak komise zde sice převzala ten základní model z e, osobních automobilů, ovšem stanovila tam místo 95 eur, jako máme u osobních automobilů, horní hranice 120 eur. A já nechápu, proč by to tak mělo být a navrhuji 95 eur. Já vím, že Greenpeace by si přálo ještě více, ale Greenpeace eh, není organizace, která by sama mohla určovat ekologickou politiku EU. Potom je zde další téma, kde komise má velice skromné návrhy eh, a tak, abychom motivovali i jiné pohody automobilů. Potom jsou zde výjimky pro výrobce v malých sériích. Tam komise navrhovala 22 tisíc ročně. Návrh 25 tisíc, ten se orientuje podle čísel schválených vozidel celkově a zvláště modifikací osobních automobilů. Výrobci tohoto typu automobilů chtějí, abychom to řešili individuálně, aby se to orientovalo podle průměru všech ostatních. Dovolte mi ještě něco říci k návrhu z výboru Envy, který nyní už několik dní máme k dispozici. Tam se hovoří o 150 gramech jakožto dlouhodobém cíli. Do roku 2011 se to navrhuje, už jsem o tom hovořil. Tak omezování rychlosti od roku 2015 od 120 km za hodinu. A pak se tam hovoří o spoolingu osobních automobilů a lehkých užitkových eh, vozidel při počítání emisí CO2. Myslím si, že to není vhodné, že by zde měla být separátní úprava. A Rovněž se zde navrhuje omezení těch sankcí na 95 eur a celá řada drobností. Pokud to tak sleduji, tak ty tendence jsou podobné, ale ty přechodné fáze jsou tam kratší. Takže toto byly moje návrhy a já žádám kolegyně a kolegy, aby se tím detailněji zabývali a navrhli nám alternativní řešení, která potom můžeme na konci května probrat. Děkuji. Děkuji vám, nepřehlásí stínový, zpravodajové první pan Perlo. Ahdar, excuse me. Don't see him. I've looked to the left. Pirillo. Signor Presidente. Pane předsedo, vážení kolegové, návrh stanoviska pana Langena přináší určité změny, mm, s nimiž já souhlasím. Teď mám na mysli ty pokuty za nadměrné emise, které správně kolega navrhuje a že se mají eh, srovnat s těmi, které jsou pro eh, automobily, to je z 95 eur pro na gram. Není pro mě srozumitelné, jak chce komise penalizovat právě eh, toto automobilové odvětví víc než ty ostatní. Také souhlasím s pozměňovacím návrhem 9, který ukazuje to, že od roku 2025 bychom mohli dosáhnout průměrných emisí 140 gramů CO2 na kilometr, spíš než 135. Ta částka nebo ta hodnota 135 v současné době mi připadá opravdu velice obtížně dosažitelná. Chtěla bych upozornit kolegy na skutečnost, že lehké užitkové automobily se snaží mm, sice zlepšovat svůj výkon, ale mají velice omezený prostor k takovémuto eh, snížení emisí. Jejich emise už jsou, už jsou nižší než u běžných benzinových motorů. Eh, podle aerodynamických eh, údajů o změnách, které lze ještě učinit na karoseriích, tak tam také není velký velký prostor pro změny, protože se jedná o způsob použití těchto automobilů. To znamená, že ten automobil musí mít tu určitou kapacitu, musí mít určitou výšku, aby bylo možné jej naložit, což jsou prvky, které snižují možnost eh, aerodynamického přizpůsobení. Musíme také brát v úvahu to, eh, že eh, užitkový autopark je méně flexibilní než u osobních automobilů. Užitkový eh, automobil se mění eh, po deseti letech a navíc produkční cykly jsou tam delší než u výroby osobních automobilů. Já se domnívám, že výzkum a inovace musí pokračovat dál, abychom našli i řešení, které mohou co možná nejvíce přispět ke snižování emisí CO2. A domnívám se, že automobilový průmysl musí o toto usilovat a nadále do tohoto e, investovat. Nicméně je i pravda, že výzkum potřebuje čas na to, aby našel vhodné řešení. E, to znamená, že se musí skloubit produkční cyklus s dobou nutnou k výzkumu proto bychom dnes eh, neměli um, předkládat limity, které by měly platit za dlouhou dobu, aniž bychom měli znalost dalších prvků. Je jasné, že máme naše cíle, ale eh, měli bychom eh, se řídit dalším vývojem. U pozměňovacího návrhu 16 kolegy Langena Od roku 2008 se má snižovat produkce CO2 o 5 gramů na kilometr, tak aby v roce 2025 se dosáhlo těch 140 gramů CO2 na kilometr. A já se domnívám, že takovéto snižování, postupné snižování, je stejně technicky neproviditelné na, roční, na každoročním eh, snižování o dané množství CO2, je třeba uvažovat o alespoň pětiletém cyklu, aby bylo e, možné e, snižovat e, emise podle našeho pra- a proto bych chtěla poprosit kolegu Langena, aby ještě popřemýšlel o pozměňovacím návrhu 16. Děkuji, kolegyně Hall. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že a děkuji panu Langenovi za jeho zprávu. Myslím si, že obecně řečeno jsem trošku optimističtější, pokud jde o automobilový průmysl a ta lehká komerční vozidla, než pan Langen. Hodně jsme se poučili z toho, co jsme provedli už v oblasti CO2 u automobilů. A zvláště si myslím, že průmysl má opravdu pevné základy a občas sám sebe překvapí, jak rychle dokáže postupovat. A to samozřejmě lze pouze vítat. Takže mě bychom to měli podporovat a vítat. A podle toho se také zachovat, tedy u, v tomto případě u lehkých vozidel. Takže si myslím, že můžeme a skutečně bychom měli pokročit s těmi dlouhodobými cíly pro rok 2020, to znamená těch 125 gramů. A v neposlední řadě také proto, že i když tedy eh, samotný průmysl automobilový se ukázal eh, jako velice přizpůsobivý. Já samozřejmě naslouchám, co mi říkají zástupci tohoto odvětví, že potřebují mít určitou jistotu a že potřebují mít čas na plánování. Takže my už teď musíme přijít s ambiciozním, ale konkrétním cílem pro ten rok 2020. A v neposlední řadě se musíme zamýšlet nad potřebami našich podniků, které vlastně zatěžujeme obrovským a zbytečným břemenem, pokud dovolíme, aby tato lehká komerční vozidla, která už jezdí, využívala většího množství paliva, než ve skutečnosti potřebují. A samozřejmě já jsem vyslechla tu desetiletou lhůtu a já nechci, abychom tedy uváděli do provozu vozidla, která plní pouze velice neambicionozní cíle, pokud jde o účinnost bezpečnost paliv. To znamená, nechceme mít, nechceme používat dlouho taková vozidla, která jsou z ekonomického hlediska, z energetického hlediska eh, skutečně neefektivní. A pokud je o tu otázku omezení rychlosti, myslím, že tohle není moc užitečná, protože i když je těžké určit přesné emise CO2. Nikdo nenamítá, teda proti tomu ni, ne, nijak eh, nepopírá, že když se omezí rychlost, že se omezí CO2. A já si myslím, že už řada velkých podniků to dělá dobrovolně. Je to skutečně rozumný způsob jak snadno zvítězit v otázce emisí CO2 a všichni víme, jaké to má výhody. Já jsem fanda elektromobilů, nejenom protože se eh, vyrábějí na severovýchodě Anglie. Vítám zavedení superkreditů, ale zároveň si uvědomuji, že tato inovace spolu nese riziko nezamýšlených důsledků. To znamená, pokud poskytnete pobídky pro výrobu elektromobilu, mohli bychom skončit tu situace, kdy vozidla s velice nízkými emisemi a ti výrobci těchto vozitel dostanou za to superkredit a najednou zjistí, že mohou zároveň vyrábět eh, celou řadu vozidel nebo množství vozidel, které mají vysoké emise a pak už nemají motivaci eh, změnit eh, tato vozidla. Takže je zapotřebí sledovat, jaká je struktura těch postihů já si myslím, že by mohly být vyšší, 125 eur. A myslím, že bychom tu strukturu těch postihů mohli zjednodušit, protože momentálně je velice podle návrhu komise komplikovaná. A možná, že bychom to mohli vyvážit eh, že bychom mohli vyvážit možná ty nevýhody těch superkreditů. A konečně, já sympatizuji tedy ze zástupci průmyslu, eh, pokud jde o ta otázku těch těžkých vozidel výrobce by se neměl, neměl být odpovědný za to, co se stane poté, co vozidlo bylo prodáno. Já doufám, že komise přijde s nějakou novou metodologií, eh, která se týká tedy konstrukce těch vozidel. To by přece neměl řešit sám automobilový průmysl. Děkuji. Harms. Paní kolegyně Harms. Děkuji, pane předsedo. Pane kolego Lange, ne. Nebyla jsem vůbec překvapená, když jsem viděla vaši zprávu. A je tomu tak, že my si všichni vzpomínáme, připomíná nám to tu diskusi ohledně snižování CO2 u osobních automobilů. Dovolte mi, abych této souvislosti připomenula, jak se choval průmysl, jak se zachoval průmysl po té, co se průmyslu zdařilo, aby návrh komise, který už byl také sám o sobě kompromisním návrhem, tak aby tento kompromisní návrh komise opožďoval a oslaboval v jeho cílech. A to přímo poté, co jsme ukončili trialog, to bylo v době, kdy v Evropě jsme si přiznali hospodářskou krizi a najednou evropské koncerny se předháněly v kampaních na to, že mají úžasná ekologická auta. Vím, že v Německu vycházely celostránkové inzeráty opravdu v těch nejdražších denicích a žádný koncern nechtěl zůstávat pozadu při vychvalování toho, že je pod cílem 120 gramů. Takže já upřímně řečeno jsem měla pocit, že mě zanos a to dvojmo. A opravdu nejsem ochotná toto podstoupit znovu nyní, pane kolego Langene. Myslím si, že nyní se nemusíme obávat, že by tu regulaci formulovalo Greenpeace. Spíše se musíme obávat, že se zopakuje scénář, který jsme zažili u osobních automobilů. A sice, že zacáhne průmysl a e, bude eh, potom schválena taková úprava, která bude význačně pokulhávat za možnostmi průmyslu. Vy hovoříte o emisním cílu lehkých užitkových vozidel, který má být zaveden později. To by znamenalo, že plná implementace menšího cíle, slabšího cíle by nastala až 11 let poté, co jsme poprvé o tomto tématu hovořili v roce 2007. Bylo by to tedy až 11 let poté. Já se domnívám, že taková časová období pro takovou úpravu, pane kolego Langene, skutečně nesouvisí s pojmem better regulation. Spíš bych to označila jako business as usual. A to vlastně upravovat nemusíme vůbec. Potom ten cíl pro rok 2020. Tam se opět vzdalujete tomu, co navrhla komise. Vy chcete 140 gramů CO2 v roce 2025 A to by znamenalo, že u lehkých užitkových vozidel bychom požadovali asi jenom polovinu snižování, než jakého mají dosáhnout osobní auta do roku 2020. A už i těch osobních vozidel to bylo velice eh, slabé, ten požadavek. A u lehkých užitkových vozidel bychom žádali jenom polovinu. Já si myslím, že to není vhodný návrh a odvážný návrh, který, čeho bychom mohli dosáhnout v oblasti lehkých užitkových vozidel. Také otázka sankcí a poplatků, to je klasická diskuse, už jsme o tom neustále diskutovali u osobních vozidel. Tyto sankce mají smysl pouze tehdy, pokud ty sankce budou dražší než použití nějakých inovačních a efektivních opatření, protože jinak sankce nemají žádný smysl. A u vašeho na návrhu se komise řídila touto věcí a nevím, proč u čísel, které poskytuje komise v oblasti automobilového průmyslu, nechcete pana Lange nevěřit. Já si myslím, že by bylo u vás důslednější, kdybyste zavedl antisankce, než abyste navrhl takovou výši sankcí, která povede k tomu, že v průmyslu bude jednodušší se jaksi vykoupit, že bude levnější se vykoupit placením sankcí, než investovat do efektivity. Z celkového pohledu evropského průmyslu si myslím, že bude, dojde k posílení, pokud eh, tato úprava bude požadovat eh, větší inovace. Konkurenceschopnost se nezvýší, pokud eh, automobilový průmysl ne, bude sázet na efektivitu a menší spotřebu. Domnívám se, že i pro střední třídu, o kterou zde e, rád hovoříte, o řemeslníků, bude pro ně lepší, když jejich e, motor bude spotřebovávat méně, protože se určitě zase bude zdražovat pohonné hmoty. A myslím si, že ochrana klimatu, i přesto, že dnes není možná úplná stoprocentní pozornost pro toto téma ve veřejné debatě, protože po Kodani je zde určitý propad, ale myslím si, že téma ochrany klimatu je něco, čím bychom se měli řídit i nadále při projednávání této věci. Děkuji, pan kolega Tošinovský. Děkuji, pane předsedo. Já již v první debatě, eh, která proběhla o tom, na toto téma, jsem mnohem s panem Langenem souhlasil a myslím si, že skutečně bychom se měli eh, trochu věnovat víc eh, skutečným analýzám a podkladům, které vyplý a ukazují na vývoj, když vstoupíme takto regulačně z administrativní úrovně do prostředí vysoce ekonomického, protože malí střední a, a všichni tito podnikatele velmi eh, zvažují samozřejmě své náklady, které přepravní, eh, přepravní mm, objemy velmi ovlivňují jejich výsledek, tak bychom měli vycházet z těchto analýz. Já jenom v oblastech, ke kterým podám také pozměňovací návrhy, já se přikláním také k tomu velmi zvážit ten časový harmonogram zavádění jednotlivých těchto restrikcí a příkazů, které by Eh, měly samozřejmě a mohly mít velmi silný dopad na, eh, na podnikatelskou sféru a samozřejmě ekonomiku, která na tomto stojí, eh, tak abychom nespůsobili větší náraz, než je, než je zdrávo. Znovu opakuji, myslím si, že hovořit pro malé podnikatele, pro něž je velmi zásadní přepravní, jsou přepravní náklady o tom, že je přece pro ně výhodnější kupovat automobily s menší spotřebou, je pro ně samozřejmostí a spíš tento ekonomický tlak než, než striktně úřednický tlak je, je zajímavější a výhodnější eh, pro, pro celý tento proces. Stejně tak souhlasím s tím, abychom nekomplikovali, že restrikce s, s, s nějakými poplatky bude se lišit u osobních automobilů, u, u těchto automobilů, protože to je zase prostor pro určité spekulace a možná i pro to vykupování si prostředí, tak raději nastavit jednodušší, administrativně jednodušší systém, než to, aby jsme byli najednou svědky eh, diskuze, jestli do této oblasti spadají tyto automobily nebo ne. Stejně tak se přikláním k tomu, eh, nerozuměl jsem už v tom prvním návrhu, protože tam zrovna 21 tisíc vyrobených automobilů, nerozuměl jsem tomu, takže aby to byla Eh, bylo, byl buď definovaný objem nějak průměrovaný, anebo číslo, které by určovalo, jestli je to 25 tisíc nebo 30, ale aby to bylo číslo ne vycházející z konkrétního, asi konkrétního typu automobil, automobilu, který se vyrábí. Proto říkám v mnohem eh, s tímto souhlasím a myslím si, že i ten návrh pana Langeho eh, Langena o, o tom, jak rozdělit to časové období, je, je velmi rozumný tak abychom se nedostali do přílišné zajímavé snahy regulace. A jestli nás technologický vývoj předběhne, tak to bude jenom dobře, protože možná tlak ceny ropy a, a vstupních, vstupních komodit bude o mnohem přísnější a tvrd, tvrdší a bude mít větší motivační aspekt pro výrobce těchto automobilů než eh, jenom evropská restrikce a myslím si, že eh, právě z tohoto výboru bychom se měli velmi silně zaobírat analytickými částmi a dopady, které jsou technologicky a technicky rozumné. Proto se v mnohem s panem Langenem v tomto stotožňuji. Děkuji, pane předsedo. So, jetzt, jetzt kommen wir zu den weiteren Wortmeldungen. Dobře. není kolega Jenčů. pentru elaborarea acestui proiect de Já bych rád poděkovala panu Laněnovi eh, za tento návrh stanoviska. Jak všichni víme, lehká komerční vozidla tvoří asi 12 celkového eh, vozového parku v Evropské unii. A cílem je snížit emise o 20 do roku 2020, ale příliš drastická drastické nařízení pro tento sektor by mohlo mít negativní dopad na trh, který už teď trpí vzhledem k hospodářské krizi. Zasáhne to zvláště malé a střední podniky. Nezapomínejme, že tato vozidla využívají právě e, tyto malé podniky. Souhlasím také s názorem, že bychom měli posunout e, ty termíny, ty lhůty. Měli bychom sektoru dopřát více času, aby, adapt, aby měl čas na adaptování této technologie. a na změnu eh, výrobních procesů. Já si myslím, že cíl 135 gramů CO2 na, na kilometr není možné dosáhnout. Myslím si, že realističtější bude 140 gramů. Nesouhlasím eh, s předchozím řečníkem Nesouhlasím s tím pětigramovým snížením ročně, protože eh, automobilové podniky nemohou tu technologii přizpůsobovat každý rok, takže si myslím, z praktického hlediska to není možné uplatnit tento požadavek. Ale souhlasím s tím, že ta, ten, ten, ten dlouhodobý cíl, eh, to znamená do roku 2025, je správný. Měli bychom více eh, prodiskutovat eh, ty finanční sankce a také se ptát, kam ty peníze půjdou. Musíme mít na paměti, že jakékoliv změny, eh, aby bylo tedy v zájmu dosažení těch snížení úrovně emisí, zase zvýší, mohou zvýšit ceny pro občany. Na to bychom neměli zapomínat. Kolega Grote. Děkuji, pane předsedu. Já už mám takové deja vu k období osobních automobilů a příslušné legislativy. Tehdy pan kolega Langen také předložil velice ambiciozní návrh a já myslím, že nikomu tím neprospějete, když budete posouvat lhůty. Já jsem byl zpravodajem pro emisní normy Euro 5, Euro 6 a pak se ukázalo, že tam, kde se říkalo, že to bude vést k porušení konkurenceschopnosti, že nakonec to opatření bylo možné zavést celkem nákladově neutrálně do tržní ekonomiky. A já si myslím, že by tedy nebylo vhodné takováto opatření odkládat v čase. Pan Langen má pravdu v tom, že lidé podnikatele, kteří si pořídí dodávku, vlastně nemají na výběr, jak například co se týče velikosti vozidla. U osobních automobilů je tomu jinak. Protože řemeslník prostě musí převážet určité věci a proto si musí koupit vozidlo o určitých rozměrech. Na rozdíl od těch eh, osobních automobilů není pro mě koherentní, že jsou tam jiné sankce. Jak se ty sankce měří? Já si myslím, že bychom se měli postupovat jako u osobních automobilů, mít stejné penále. Já se domnívám, že to nebudou si nárokovat výrobci, ale naopak, že budou investovat do nových technologií. Co se týče to rychlostního limitu, tam máme problémy toto te- testovat, ono to totiž moc nejde. A když eh, mám bych řekl, přinutíme, ale když předepíšeme výrobcům, že to ze zákona musí být, tak bude záruka toho, že se někam toto omezení rychlosti započítá. A to je téma, které bychom si měli promyslet. Já k tomu jistě podám ještě pozměňovací návrhy. Kolega Kalenen v výboru Envy eh, tam dal eh, omezení rychlosti 120 km za hodinu, ale to se musí podložit kvantifikovanými daty a potřebujeme zde návrh komise. Co se týče vozidel, které opouštějí jaksi holá a potom jsou ještě doplňována a tam pak není možné převzat záruku e, ze strany výrobců. Tam souhlasím s panem Langenem, že zde komise musí radě a parlamentu předložit, jak by se v takovém specifickém případě mělo postupovat, protože to není koherentní a tam je tedy třeba něco s tím udělat. Co se týče toho dlouhodobého cíle, ten krátkodobý cíl 175 gramů, to je realisticky dosažitelné 175 gramů 2014, to je tedy realistické. A ten dlouhodobý cíl, ten se žádá změnu technologie, skok v technologii. A to dávám předřečníkovi za pravdu. Momentálně cíl 135 gramů nelze dosáhnout, ale my máme čas do roku 2020. I u osobních automobilů jsme zavedli dlouhodobý cíl do legislativy a myslím si, že by bylo i vhodné tak učinit i zde. Pan Langen také říká, že chce dlouhodobý cíl. Spor je o tom, kdy to má být a jak to má být potom postupně odstupňované a kolika vozidel se to má týkat. Já si myslím, že cíl 135 gramů 2020 je realistický. Z hlediska průmyslové politiky bychom zmařili šanci, kdybychom tuto návrh rozvolnili, protože v budoucnu nebudeme konkurenceschopní nebo evropští výrobci nebudou na světovém trhu konkurenceschopní, budou-li dodávat vozidla se starou technologií. Takže návrh na stranu komise, aby se podívala na ty eh, penále, potom co se týče těch eh, vozidel vyráběných ve více rokrocích různými výrobci a potom tak jako u autom, osobních automobilů Sarkony bychom měli postupovat ambiciozně a to ambici bohužel u Eh, stanoviska pana Langena nevidím. Tady rozmělňuje cíle, posouvá je v čase a myslím si, že z politického hlediska nám to neprospěje. Ale pan Langen nám to v závěrečné zprávě jistě osvětlí z jiného úhlu a měli bychom jako za Sarkoneho u osobních automobilů postupovat jednoznačně. Ty superkredity jsou vhodné, nesmíme ale být pod nimi. Já jsem hovořil o tom, že potřebujeme skok v technologii, abychom dosáhli dlouhodobého cíle pro roku 2020. Potřebujeme nové technologie a my bychom neměli předepisovat, jaké to mají být technologie, ale výrobci potřebují pomoc a mají být odměněni ty, kdo zde budou dopředu. Jsem tedy pro superkredity, ale nesmí to otevřít brány tomu, že se bude podkopávat celá legislativa ale jde o to dbát na to, aby nějaký benefit obdrželi ti, kdo skutečně představí inovativní řešení. Kolega Ody. Merci, monsieur le président. Je voudrais soutenir les... Pane předsedo, já bych rád podpořil návrh pana Langena, který vyzývá k opatrnosti ve vztahu k automobilovému průmyslu. Eh, je celá řada opatření, politických eh, kompromisů eh, z roku 2008, různé hodnoty, ale mezi tím se uskutečnil Kopenhagen, daň, promiňte, aby se s cílem dosáhnout celosvětového koncesu v této oblasti. Takže my musíme postupovat opatrně. Nemůžeme stanovit průmyslovou politiku a zároveň dál se stavit proti omezením vztahujícím se na tento průmysl, který, která ve zbytku světa jsou respektována. Já tedy podporuji myšlenku opatrnosti, přinejmenším na dalších 10 nebo 15 následujících let. Bylo nám tedy řečeno, že automobilový průmysl je velice silný. Buďme opatrní. Když bychom spočítali všechny ty postihy, velice rychle se dostaneme na hodnoty, které budou představovat roční dvo, až dvouroční zisk tohoto sektoru. Takže buďme opatrní ve všem, co hodláme na tento sektor uvalit, zvláště ve, eh, ve formě postihu. Doufejme, že tyto postihy se nebudou vztahovat na výrobce, kteří budou vyrábět vozidla s těmito nízkými emisemi 125 gramů, budou exportována do zemí, eh, kde ta regulace není tak přísná jako u nás. To je jenom taková podpora eh, na to, podpora stanoviska pana Langena. Chce se vyjádřit komise, pane Owen? Prosím, máte možnost. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Langene, za návrh vašeho stanoviska a děkujeme také stínovému zpravodaji, který eh, dnes promluvil. Já bych vám trošku ten obrázek rozšířil. Eh, loni v říjnu se šéfové vlád dohodli na eh, určitých závěrech rady snížení tedy emisí skleníkových plynů o 90, o vysoké procento do roku 2000. 20. Pohovořme tedy o těchto e, cílech. E, e, sektor dopravy je sektor, který roste a právě tento sektor přispívá každý rok více a více k těm emisím skleníkových plynů. Budeme riskovat více, když nebudeme jednat teď a nepřijmeme potřebné politiky, protože by možlo dojít k tomu, že ten dopravní sektor eh, bude tvořit celkové emise. Eh, takže proto do, pro budoucnost potřebujeme mít aktivní politiku už dnes. Takže to je ten širší eh, kontext a za, k tomu se musíme vrátit, když budeme hodnotit tento návrh. A také odpovím na dva konkrétní dotazy, které se tady opakovaly během této diskuse. Za prvé otázka nákladů. Pro ty, kteří eh, si přečetli naši analýzu a analýzu dopadu, je to nákladově neutrální analýza, čili ten cíl 135 gramů do roku 2020 eh, proto E, e, dává těm malým a středním podnikům velkou výhodu, protože ušetří za paliva. Nebudou muset mít tedy tento náklad. takže to je vlastně legislativa, která má nejenom výhodu pro spotřebitele, ale zároveň e, ušetří společnosti emise CO2. Takže to je eh, jasně stanoveno v té naší analýzi dopadů eh, a my dospíváme k názoru, že to nemusí být eh, nezbytně dražší. To vyplývá i z té analýzy. Druhá otázka sankcí. Už jsem se několikrát vyjádřil k tomu, proč 120 eur za gram. Uh, Eh, proč tedy 95 gramů za osobní vozidla? Tady to je stanoveno podle tedy nákladu a to také vyplývá z té naší analýzy. To znamená, výrobci si, se radši rozhodnou zlepšovat tato vozidla, aby tedy ne, nedostali eh, tyto. Musí tady být prostě analýza, co se jim víc vyplatí. Lepší vozidlo nebo sankce? Další je tady otázka těch omezení rychlosti. Vy jste vyzval komisi, aby něco e, navrhla v této oblasti. To je zajímavá oblast, je skutečně pravda, že omezení rychlosti u těch dodávek, a my nemluvíme o tom, jak členské státy stanoví svá omezení rychlosti vlastní, my chceme my tady nijak nezasahujeme do té národní suverenity a skutečně omezení rychlosti, kdyby přineslo snížení spotřeby eh, paliva, tak by znamenalo snížení CO2. A má to také výhody v jiných oblastech, například v oblasti bezpečnosti a dalších eh, aspektech. Eh, vozidla, která se budou v několika fáz stavit v několika fázích, taky to tady zaznělo. Komise znovu předložila návrh byl to jako neoficiální dokument předloženo radě a taky sekretariátu Evropského parlamentu. A dohodlo se, eh, jak se bude dále postupovat tedy u těch vozidel, která jsou vyráběna ve fázi. Myslím si, že v tom návrhu stanoviska eh, eh, výboru pro dopravu už to také bylo zohledněno. Takže komise tady v této oblasti již přišla s návrhem. Ehm. Pokud je o ty další záležitosti, komise se drží tedy svého návrhu trvá na svém nahoru. Domnívá se, že 175 gramů do roku 2016 je zvládnutelný a, a také 120 gramů v roce 2010, 135 v roce 2012 je dosažitelné. Eh, podle analýzy, pokud budeme mít eh, k dispozici technické inovace, je to možné. A taky je důležité podporovat inovaci. Slyšel jsem už několikrát, jak je důležité být konkurenceschopní, že budeme, taky tady zaznělo, že musíme být, být opatrní, abychom neznevýhodnili některé podniky. Já si myslím, že teď vlastně získáváme výhodu, protože my nutíme evropský průmysl, aby inovoval hned s tím cílem v roce 2020 bude mít lepší vozidla, kdy bude mít lepší vozidla, která budou mít už i Japonsko a Spojené státy. O tom není pochybnosti. Takže komise trvá na své představě 175 eh, gramů v roce 2016 a 135 eh, v roce 2020. Je také důležité podporovat ta nízkoemisní vozidla, protože to je krok ku předu, e, to znamená elektri- elektromobily. A je zapotřebí tady e, podporovat ve- veřejný sektor ve vyhlašování veřejných Eh, soutěží, aby se výrobci ujeli tohoto úkolu, protože v mnoha odvětvích se tato vozidla budou používat v městských oblastech, například poštovní služby a tak dále. Proto je, dobré, proto je možné si představit skutečně jaksi zelené veřejné zakázky, které budou podněcovat vývoj v této oblasti. Takže na závěr bych rád poděkoval zpravodaji za jeho eh, komentáře a Domnívám se, že skutečně s tímto právním předpisem dáme, tedy průmyslu poskytneme určitou jistotu při plánování a že ten eh, návrh se osvědčí. Děkuji. Já vám děkuji. Rád bych informoval komisi, že jsem nedávno dostal k takovém dokumentu, zda eh, je vhodné být někde průkopníkem v ekologické oblasti a v ochraně klimatu. Zdá se, že v Německu bylo vyskoumáno, že to výhody nepřináší. Co není, není poznámka ke konkrétnímu dokumentu, ale bylo by dobré se na to zaměřit, protože pokud je to pravda, tak by to spochybnilo řadu věcí. Ale dám slovo panu kolegovi Langenovi. Děkuji. Začal bych u zástupce komise. Je milé, že jste nás odkázal na, na cíl snížit CO2 o 80 až 90 v roce 2050. To je opravdu vynikající návrh, když máme nedoladěné návrhy pro rok 2020 od komise, tak to je skutečně skvělé východisko pro aktuální úpravu. I kdyby Kodaň nabídla 100% do roku 2015, ze strany Evropy, tak Číňané nesouhlasili, oni mají jinou ideologii a jiná východiska. Musíme se podívat, jak být konkurenceschopný v mezinárodním měřítku. Nesmíme to přehlížet a zaměřit se na eh, rozhodnutí týkající se situace za 40 let. Myslím si, že to je skutečně pozoruhodné. A co se týče toho zeleného E, způsobu nákupu, to je také něco, co není ještě v programu komise. Jistě komise má právo mít své názory, ale ona by si měla uvědomit, že má pouze právo navrhovat legislativu, ale jak potom bude utvářena, to budeme muset rozhodnout potom společně, tak jako tomu bylo u osobních automobilů. Chci poděkovat celé řadě kolegů, kteří souhlasí s tou základní tendencí, že bychom zde měli postupovat opatrně, že bychom měli eh, přeskoumat, zda jsou cíle dosažitelné. A zazněla zde jedna otázka, proč je zde tak natažen ten dlouhodobý eh, cíl po krocích 5, 5 gramů. Zní to komplikovaně, ale lze to obhájit, protože se to vždy týká celkové flotily vozového parku jednoho výrobce. A když v tom je třeba 10 modelů a jeden model se každý rok obnovuje, tak je možné skutečně tohoto skoku dosáhnout. Ale jsem ochoten také si promyslet nějaké jiné odstupňování. Toto je pouhý návrh, také co se týče lhůt toho dlouhodobého cíle, můžeme to propřemýšlet, ale myslím si, že 135 gramů v roce 2020 není dosažitelný cíl a o tom se budeme muset dohadovat. Paní Harms, která byla zapojená do vyjednávání s francouzským předsednictvím, říkala, že nejde o Greenpeace, ale je zajímavé, že přečetla tři body, které mi včera navrhovala Greenpeace ve tři hodiny odpoledne šlo o to, že eh, lhůta 11 let 2007 až 2018. Já nevím, že by měli legislativu o malých užitkových vozidlech, tu budeme mít nejdříve v roce 2011. No dobře, je možná oznámená, ale pokud cokoliv, co se oznámí, už bylo přímou legislativou, tak bychom mohli jít domů. To je přesně to, co říkala Greenpeace, co to ještě také týče to snížení. Já zde jenom konstatuji, že jste to slovo od slova přečte, přečetla. Jsou to ty tři body a já je mám tady před sebou, klidně vám je potom ukážu. Ale skutečně jako doslovně to souhlasilo s tím, co navrhuje Greenpeace. Já jsem ochoten k dialogu, ale potom to budete muset vyvrátit prostřednictvím věcných argumentů, co jsem zde poznamenal. Slyšel jsem zde návrh, že musíme mít eh, cíle vědomé cíle a také eh, děkuji různým kolegům, kteří podporují velkou část mého návrhu. Dovolte mi, abych poznamenal, že u malých užitkových lehkých užitel vozidel je to hlavně dýzlová technologie a tam je skutečně velký pokrok a zda je možné provozovat dodávku pod spotřebu 6 litrů, to je otázka technologických výzev i te, otázka realizovatelnosti a ty cíle musí zůstat realizovatelné. A co se týče toho, že automobilový průmysl na IAA 2009 se prezentoval jako něco ekologického, to si myslím, že je úspěch společné strategie. My jsme se dohodli na legislativně, automobilový průmysl si chtěl dát vlastní závazky, ovšem to nefungovalo. A já si myslím, že je smysluplné a do, úspěšné, že se na naší legislativu rychle reagovalo a tak tomu bude i u lehkých užitkových vozidel. A já se vynasnažím návrhy eh, přetavit v kompromis, tak abychom mohli dobře jednat i s výborem Envy. Děkuji, paní kolegyně Harms se přihlásila o slovo. Já jsem poněkud iritovaná tím, jak se zde prezentuje role zástupců komise, jak se s nimi zachází. Já bych za sebe a za svoji fraxi chtěla říci, že z našeho pohledu snižování CO2 a cíle tohoto snižování, které jsou také základem pro tento návrh úpravy, byly schválené radou a komise nedělá nic jiného, než to, že pracuje se směrnicemi, které jsou v klimatické oblasti relevantní. A pracuje s návrhy šéfů států a vlád, na čem se shodli pod vedením Angely Merklové v roce 2007 a to komise realizuje eh, u těch dlouhodobých cílů, které Německo dokonce podepsalo v Heiligendamu na zkusce G8. Pokud ani se na těchto cílech nic nezměnilo. A já bych si velice přála, aby eh, návrhy, které nyní má v kompetenci paní Hedegát, se s nimi zacházelo s takovým respektem, jaký respekt eh, vyznaču, eh, vykazujete vůči zástupcům průmyslu. Děkuji. Kolegyně a kolegové, toto nebyla poznámka k jednacímu řádu, ale přesto nevadí to. Je to otázka politického hodnocení a Myslím si, že každý kolega, každá kolegyně má právo na to, aby také u politických cílů z minulosti znašli své pochyby. Možná, že často je problém v tom, že politika i my formulujeme dlouhodobé cíle, a které by stály často za to, aby byly někdy po té časové cestě přeskoumány, ale já bych se chtěl zastat kolegyně Harmsové. Já myslím, že je legitimní právo eh, si také osvojit návrhy skupiny jako je Greenpeace, a prezentovat je zde. To, za to ji nelze kritizovat. A samozřejmě platí to i naopak. Když například kolegové z jiných frakcí získají návrhy z jiných skupin, zájmových uskupení, automobilového průmyslu nebo jiného průmyslu, tak je to také možné A když to umožníme obou oběma stranám a nebudeme se navzájem obvinovat z lobismu, tak si myslím, že můžeme dobře spolupracovat a tímto bych rád uzavřel diskusi, pokud pan Langen se nehlásí. Já samozřejmě akceptuji, že někdo zastupuje názory institucí a svazu, ale já jsem tuto poznámku udělal, že, protože paní Hamsá říkala ze začátku, že i návrhy s Greenpeace nesouvisí. No dobře, jak jsme to nevyřešili zcela, ale alespoň z části. A od příště může přinášet kdokoliv jakékoliv návrhy organizace, nebudeme ho kritizovat. Přeji vám pěkný oběd. Ještě kolegyně, kolegové, zapomněl jsem termín, žádalo se o posunutí termínu, sekretariát se na to podíval, není to bohužel tak snadné. Sekretariát se vynasnaží, ale Problém je v tom, že celý ten proces eh, překladu uvedl, že čtvrtého, nejpozději šestého to potřebují mít, protože pak budou různé dovolené a bude s tím problém. Takže sekretariát se vynasnaží, protože si myslím, že to je oprávněný požadavek získat více částů. Takže zatím ten termín neurčíme. Počkáme si, jak to dopadne. Souhlasíte? Musíme si to vyjasnit, pokud to půjde, tak to posuneme. Já jsem na jiném výboru zjistil, že tam ležely dva týdny pozměňovací návrhy, protože byly dva týdny velikonoční prázdniny a pak se teprve začalo. A pak byla kolegyně pod šíleným tlakem a pak, pak se ale dva, dva týdny nic nedělo. No a přesně to nás čeká také, ale my to nezměníme. Nemůžeme to změnit.